è più lontano. Dear colleagues, Milí kolegové, zahájíme naše jednání a já začnu oznámením. Po dohodě s koordinátory bych chtěl navrhnout doplnění bodu do dopoledního programu výměna názoru s komisí na současném stavu případu Volkswagen. Tento bod může být jako poslední během našeho dopoledního jednání 19a. Pokud nejsou námitky, můžeme schválit tuto změnu pořadu jednání. Nový pořad jednání je schválen. Zahájíme hlasování a můžeme zahájit s bodem 6. Katastrofální únik červeného kalu. Začneme hned. 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Pověříme si to. Končím hlasování. Zamítnuto. Můžu požádat eh, členy jednotlivých politických skupin, aby seděli pohromadě, protože není jednoduché v tomto sále vnímat, když máme členy politických skupin vzadu, zda hlasují se svou skupinou. Náhradníci EPP poprosíme. Poznamenací návrh 12. Pan předseda se omlouvá. Riprendiamo. Takže znovu, hlasujeme o 12. pozměňovacím návrhu. První část, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 18, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, kdo je proti, Zdržel se? Ověříme si to. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 21. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, zamítnuto. 22. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se, ověříme to. 20, 22. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A nyní hlasujeme o pozměnce návodu 23. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozněcí návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. A nyní hlasujeme eh, úvodní ustanovení poslanec návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 2 a 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. 4. Ověřujeme. Dobře. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 9, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 10, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme závěrečné hlasování elektronicky po jménech. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Schváleno. A nyní budeme hlasovat Bod 7 pořadu jednání. Návrh na řízení Evropského parlamentu a rady upravující nařízení 715 eh, z roku 1985 snížení emisí znečišťujících látek ze silničních vozidel. Zpráva DES. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. A nyní kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Hlasujeme o kompromisu 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 60. Precel. Kdo je pro? Kdo je pro 60? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o, pozňu, o kompromisu 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 62. Precel. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 64, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh 63, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh 67, precel, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zdr- Zamítnuto. Pozměňovací jsem 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. IMKO 15. Kdo je pro? Pa, proti? Zdržel se. Zamítnuto. A nyní pozměňovací jsem 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověřujeme. Hlasovali všichni, končí hlasování. Zamítnuto. Není kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 79 první část. Spolu s pozměňovacím návrhem 80, který je identický nebo ne. Společně s 80 první částí. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 81. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 82. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme společně poznací návrhy 83 a IMKO 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. A nyní hlasujeme kompromis 1. Kdo je pro kompromis 1? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme pozměňovací návrh 112. Balás a další. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A není pozvací návrh eh, TRAN 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Hlasujeme pozvací návrh 130. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel, zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 116 Grostet a další. Kdo je pro? Proti? Držel se, ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh 118 a 118. 19. jsou identické, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřujeme. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme IMCO 25 ne. Pozdňovací návrh 9. Uvolněme se 1A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Nyní hlasujeme pozměňovací návrh TRAN 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 26 a IMKO 4, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Nyní hlasujeme Pozměňovací návrh 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Tran 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Nyní hlasujeme 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Nyní hlasujeme pozměnce návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Není hlasujeme poznací návrh 35. Kdo je pro? Jenom socialisté, kdo je pro? Proti? Všichni ostatní? Zamítnuto. Imko 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh IMK 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A nyní hlasujeme elektronicky o návrhu zprávy po úpravách Zahoj hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. La, la risoluzione legislativa come emendata. Il voto è aperto. A nyní budeme hlasovat o legislativním usnesení po úpravách. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. A nyní hlasujeme o mandátu pro vyjednávání, pro zahájení jednání s vyjednavacím týmem, který je uveden. A zde musíme mít většinou 35 hlasů. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Hlas... Hlasujeme momentálně o rozhodnutí zahájit interinstitucionální vyjednávání. ale nebylo to úplně jasné, takže to bude třeba znovu hlasovat. Now the EPP is... Teď je i EPP pro. Všichni už hlasovali, všechno je to hotové. Ale zdá se, že někteří dosud nehlasovali. Končím hlasování. Velká většina. Můžeme poblahopřát panu zpravodaji Desovi. Teď budeme hlasovat o eh, zprávě z vlastní iniciativy kolegy Peňo směrem k nové klimatické dohodě v Paříži. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, drželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, drželi se, schváleno. 41 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 40 pro. Proti. Drželi se. Přijato. 43a pro. Proti. Drželi se. Schváleno. AFET 2A pro. Proti Drželi se? Přijato. Čtyřicet pět pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto.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 50 by no, pro, proti, zřeli se přijato. ústní pozměňovací návrh, který předkládá pan zpravodaj, máte to na seznamu. Je někdo proti, aby byl uveden tento eh, ústní pozměňovací návrh? Pokud ne, budeme hlasovat. A je to ve dvou částech. Hlasujeme o první části pro, proti zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. 53 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, drželi se, přijato. 57 pro, proti, drželi se, přijato. 59 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, Zdrželi se přijato. Šedesát osm pro. Proti. Zdrželi se přijato. ITRA 3. A EPP žádá o hlasování ve dvou částech. První část pro, druhou proti. Zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže nemůžeme hlasovat o druhé části, proto eh, teď to bude 67 pro, proti, drželi se, přijato. Tran 13 pro, proti, Zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, Drželi se přijato. Jedna nula jedna pro, proti, zdrželi se přijato. 20 pro, proti, zdrželi se přijato. ITRE 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedna, dva, jedna nula osm, jedna nula devět a je to blokové hlasování pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. ITRE 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 170 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi, zdrželi se, ověříme. E, všichni hlasovali, končím hlasování, zamítnuto. Sto dvacet osm pro, proti. Kompromis, nejprve musíme hlasovat o kompromisu 7. Takže kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Teď můžeme hlasovat o pozměňovací návrhu 128. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. hotovo, takže končím hlasování, zamítnuto. Kompromis 8. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 79, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zdá se, že to bylo zamítnuto, ale raději ověříme. 79. O tom, o, o tom musíme ještě hlasovat. Hlasovat se o tom musí. Takže 79, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Zamítnuto. 33 88 no, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 81, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 136, kdo je pro první část, hlasujeme ve dvou částech. Kdo je proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ověříme. Hotovo, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tran 4b pro, proti, Zdrželi se přijato. Stran 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Stran 7, pro? Proti, zdrželi se, ověříme. Všichni jste hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Tran 8 ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tran 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 29B pro. Aha, takže to se vypouští. TRAN 10 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. TRAN 11 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. TRAN 12 pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. A teď kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 6 pro, proti, zdržel se, schvál, eh, zamítnuto. ITRE 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 31 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 13 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. ITRE 14. Ve třech částech. Ta první pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se, schváleno. Třetí část pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto. A teď ITRE 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. ITRE 16 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. DV 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se schváleno. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu 184 od zpravodaje pro, proti, zdržel se schváleno. DB 20 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16. Pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se, říká předseda. A teď je na řadě pozměňovací návrh 14b. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále je to pozměňovací návrh 191 pro, proti, zdržel se, schváleno. 193 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 199 pro, proti, zdržel se, schváleno. 200 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 201 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 206 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá pro, proti, zdržel se, schváleno. Další je 204 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 203 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 205 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 202 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 5.1 pro, proti, zdržel se, schváleno. DV1C pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Jsme už trochu unavení, říká předseda, nevidím tak moc vaše ruce při hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66 pro, proti, zdržel se schváleno. 207 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 208 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali? Někdo se opozdil? Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 209 pro. Proti. Zdržel se. Zkontrolujeme elektronicky. Všichni hlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 211 a 921 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 212 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 213 a 922 pro, proti, zdržel se, schváleno. DV14 a pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Il voto è chiuso. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 214 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV4 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 33, 34 ku 34. DV8 pro, proti, zdržel se, schváleno. DV9 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. DV10. 1 a 9.12a, e, které jsou identické pro, proti, zdržel se, schváleno. 913 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. AFET 1 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno. A FED 3A, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A teď pozměňovací návrh 215 pro, proti, zdržel se, schváleno. 216 pro, proti, zdržel se, schváleno. AFET 3C pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 217 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme. většiny jsou takové podivné. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A teď 52 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. 218 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. FED 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 219 pro, proti, zdržel se, schváleno. 220 pro, proti, zdržel se, schváleno. 221 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 222 pro, proti, zdržel se, schváleno. 224 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď AFET 3D pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 36 ve dvou částech. První pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá, vypouští se, 223, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 35, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. A na řadě je pozměňovací návrh ITRE 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. A FED kontrolujeme. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A teď přejdeme k pozměňovacímu návrhu, který je na pořadu, a to je 4b od AFET pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. A 225, kde pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 226 pro, proti, zdržel se, schváleno. 227 pro, proti, zdržel se, schváleno. AFET 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. 229 pro, proti, zdržel se, schváleno. 230 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Tren a 1A pro, proti, zdržel se, schváleno. Jednička pro, proti, zdržel se, schváleno. Dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdržel se, Mohli bychom sedmičku ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď budeme hlasovat o devítce. Devítka. Ne. Kompromis jedna. o tom už jsme hlasovali. To už bylo předmětem hlasování a ten kompromis byl mimochodem schválen. Teď devítka.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 zdržel se, schváleno. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdržel se, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se, schváleno. 22 pro, proti, zdržel se, schváleno. 23, pardon, 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 27 zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování, schváleno. Pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. 30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď konečné hlasování. Elektronické zahajují hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno. Blahopřeji zpravodaji a eh, místo předsedovi Žil Parnio a s tím jsme skončili s hlasováním.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 usare quello per il web streaming. Quale? Anche se dov'è pagare. I have to use this one. No problem, we can share. Dear colleagues. Milí kolegové, můžeme eh, zahájit opět naše jednání bodem 9 na pořadu jednání. Jak víte, připravujeme konferenci COP21 UNFCCC, která se bude konat v Paříži. A koordinátoři rozhodli pozvat na svém jednání v červnu řečníky na vysoké úrovni. A uvažovali jsme o termínu od září do listopadu s klíčovými eh, představiteli těchto jednání a mezi ně patří paní Tina Brmily z exekutivního sekretariátu k umluvy za ochranu ozonové vrstvy a, a Montrealského protokolu o boji proti látkám, které ničí ozonovou vrstvu. A delegace se zúčastní eh, jak konference COP25 v Paříži, ale také eh, konference v Dubaji MOP 20 Pět. Tato výměna názoru je pro nás velmi užitečná a okamžitě vyzvu paní Tinu Brmily, aby přednesla své vystoupení a potom zahájíme rozpravu s kolegy a položíme některé otázky v předvečer konference COP21 v Paříži. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Je to velká čest být zde a děkuji za možnost se podělit eh, o ponaučení z Vídeňského mluvy a Montrealského protokolu, kde příslušné nání proběhnou v letošním roce. Přečtavte si, kdyby země byla košem s ovocem, ozonová vrstva by byla tenký, tenká blána, která je nad tímto košem a tak křehká a tenká je tato vrstva okolo naší planety, která filtruje e, smrtelné ultrafialové záření od slunce a chrání veškerý život na Zemi. Objev díry nad, v ozonové vrstvě nad Antarktidou v 90. letech eh, vlastně varoval mezinárodní společenství před ekologickou katastrofou. Před 30 lety 30 národů podepsalo Vídeňskou úmluvu na ochranu ozonové vrstvy. A dnes 197 stran slaví výsledky společné snahy eh, omezovat chemikálie, které ničí ozonovou vrstvu a které přispěly podstatnému globálnímu oteplování. Rok 2015 je 30. výročím Vídeňské umluvy. Jaký je cíl tohoto příběhu o zónu a jak je relevantní pro politické činitele? Tři zásadní body je možno zdůraznit. Společné kroky a univerzální členství 197 stran ozonové smlouvy pro dosažení výsledků, efektivní rozhraní mezi vědou a politikou a snaha smířit naše potřeby jako národy a jednat jednotně před touto celostou výzvou a koordinované kroky, abychom dosáhli pozitivních výsledků během 30 let, což je časový rámec, je třeba zapracovat do mezinárodních jednání. Jaké jsou pozitivní výsledky těchto koordinovaných kroků? Pokud jde o globální prostředí, Montrealský protokol prozatím vedl k vyřazení 98 historických úrovní výroby a spotřeby látek ničících oznovrstvu. Klíčové látky byly sníženy a vědecké projekce ukazují, že ozonová vrstva se vrátí v roce 2060 na úroveň roku 1980. Ozonová vrstva se sama zoceluje, zaceluje a my provádíme práci na celosvětové úrovni. 2 miliony případů rakoviny kůže může být eh, zabráněno do roku 2030. Ve Spojených státech 283 milionů případů může být eh, zabráněno a 83 milionů by bylo melanomu, tedy takovému počtu je možno eh, zabránit jenom ve Spojených státech vyřazení látek ničících ozonovou vrstvu přineslo inovace, změnilo výrobu a spotřebu v našem každodenním životě. Podporujeme efektivnější výrob, výrobní technologie a koncipujeme nové vybavení, abychom používali zvanější chemické látky. Montrealský protokol také přinesl přenosy technologií díky multilaterálnímu fondu, který přispívá 3,5 miliardy amerických dolarů od roku 1991 až dodnes pro rozvojové země. Vyřazení látek ničících oznou vrstvu také zachovalo růst HDP díky zamezení ztrátám výnosům ze zemědělství a rybolovu a také snížilo náklady na zdravotnictví z hlediska nižšího dopadu zničení ozonové vrstvy. Podle některých odhadů 460 milionů dolarů bude možno ušetřit v období 1987 do roku 2060, pokud je o poškození zemědělství, rybolovu a jednotlivých materiálů. Vychází to z potřeb tedy obav lidí a také z budoucích scénářů, které naznačují, co by se stalo, kdyby se nic nedělo. A tyto pozitivní změny byly realizovány díky dlouhodobému závazku zemí, včetně zemí Evropské unie. A také díky nasazení jedinců v terénu, kteří skutečně zmotňují tuto smlouvu. Když jsem byla pozvána na výměnu názoru s vámi, klíčoví činitelé v oblasti environmentální politiky v Evropě Přemýšlel jsem o vaší úloze jakožto Evropského parlamentu v této oblasti. Zítra v New Yorku summit o, o cílech udržitelného rozvoje připraví rozvojovou agendu po roce 2015 a za dva měsíce, jak řekl pan předseda, UNFCCC COP21 se bude konat v Paříži a naše umluva přispívá oběma procesům. Úspěšný, úspěšný příběh ozónu je vzorem pro ty země, které chtějí realizovat rozvojové cíle po roce 2015. Za druhé, látky ničící ozónovou vrstvu jsou také silnými skleníkovými plyny. A podle vyřazování látek podle Montrealského protokolu již zabránilo 135 gigatonům ekvivalentu CO2, což činí Montrealský protokol jeden z nejefektivnějších nástrojů pro snižování dopadu na klimatické změny. A jako výsledek vyřazování ozonových lát, látek ničících odjíždějících ozon dosáhla třikrát větší účinku oproti prvnímu závazku Kyotského protokolu. Dnes CO2 je primární znečišťovatel ovzduší, který odpovídá za 55 až 60 od oteplování na industriální úrovni. Při použití CFC původní látky klimatický dopad by, by skutečně dosáhl úrovně CO2. Vážení poslanci Evropského parlamentu, za měsíce bude konat Eh, konference stran Montrealského protokolu v Dubaji. A během tohoto jednání strany budou projednávat, zda a jak Montrealský protokol může zvládnout HFC látky, tedy chemikálie stále více používané jakožto látky, jako náhrada za látky ničící ozonovou vrstvu, jako výsledek vyřazení látek ODS podle protokolu. Jak dobře víte, látky HFC neničí ozonovou vrstvu, ale jsou to významné plyny skleníkové a patří do seznamu skleníkových plynů podle klimatické umluvy. Montrealský protokol a jeho strany jednají o tom, zda mají zahájit oficiální jednání o řízení HFC látek, včetně možné úpravy a vyřazení podle Montrealského protokolu látek HFC. Letos budou také projednávat čtyři návrhy, které byly předloženy ze severoamerických zemí. Je to severoamerický návrh, indický návrh, evropský návrh Evropské unie a návěk, návrh změn ostrovních států. Celá řada otázek má být projednána a je třeba mnoho diplomacie. A to je tradice setkání Montrealského protokolu. Evropská unie Eh, připravila cestu díky eh, nařízení o F-plynech, která prošla Evropským parlamentem. A když to bude schváleno stranami, eh, vyřazení HFC látek přinese velký přínos pro klima a bude ekvivalentem 165 gigaton, gigatun CO2 do roku 2050 a bude představovat nula, bude tedy eh, znamenat eh, oteplování nižšího 0,2 až 0,4 stupně Celsia. A klimatizační jednotky jsou dokladem efektivity klimatických změn. Dnes existuje 900 milionů jednotek na celosvětovém trhu a v roce 2050 bude existovat 2,5 miliardy těchto klimatizací. A je to tedy naléhavá priorita. A je důležité vidět širší představu, kdy řada milionů lidí nemá přístup eh, přiměřeným způsobem k energii. Tedy nejsou tedy cesty pouze, co se týče snižování obsahu CO2 je na vládách, aby rozhodli, zda využijí Montreal, zkušenosti Montrealského protokolu a jeho metody při řešení látek ohrožující ozonovou vrstvu, aby řešili také látky HFC a posílili současně koordinaci s konferencí FCCC. E látky HFC jsou jádrem možných synergií mezi dvěma režimy tedy režim Kyotského protokolu a Vídeňské umluvy a Montrealského protokolu. Pokud strany rozhodnou o řešení aspekty HFC podle Montrealského protokolu, mohly by vytvořit pozitivní precedens a závazné postupy pro rozvojové i rozvinuté země, které budou vycházet z různých základů, z různých časových přímek a poklesu užívání chemických látek ale současně s předem určeným finančním mechanismem, kde rozvinuté země hradí náklady na technologické změny, tak aby rozvojové strany mohly plnit své závazky. Vážení poslance Evropského parlamentu, Montrealský protokol prokázal, že mezinárodní eh, regulace dává jasné signály pro inovace a investice. Motivuje výzkum, průmyslu a přináší nakonec ekonomický prospěch. Na druhé straně obsah našeho, našich nařízení a způsob, jak eh, tyto věci regulujeme, mohou rovnoměrněji rozdělit ekonomické přínosy a zlepšit situaci celosvětově. Pro některé rozvojové země přenos technologií znamenal, že mohou lépe soutěžit na mezinárodních trzích a přispěl k rozšíření výroby významným způsobem. Montrealský protokol byl úspěšný při dosahování svých cílů, pokud jde o vyřazení látek ničících ozonovou vrstvu, díky neuvěřitelné eh, spolupráci mezi vědci, průmyslem a ekologickými organizacemi. A to byl klíč k dosažení výsledků. Chtěl bych vám poděkovat, jakožto klíčoví činitelé v oblasti politiky životního prostředí v Evropě protože jste přispěli k úspěchu ozonového příběhu. Děkuji vám za pozvání a těším se na plodnou diskusi s vámi. Děkuji. Děkuji. A děkuji mnohokrát za tento přehled. A nyní můžeme zahájit eh, diskusi. O slovo žádá Joe Linen. Ano. Paní generální sekretářku, mnohokrát děkuji. To byla velice přesvědčivá prezentace, jak obrovský úspěch dosáhl kyotský protokol. Když pak vidíme, jaké byly problémy s protokolem z Kyoto, z Kyoto a co všechno je zapotřebí, abychom dospěli k dohodě o klimatu, pak se opravdu zdá, že to je v podstatě zázrak, že všechny státy světa podepsaly Montrealský protokol a že to mělo ten kladný účinek, který jste zmiňoval. Myslím si, že tento parlament byl vždycky velkým zastáncem Montrealského protokolu. A vždycky e, jsme to sledovali, vždycky jsme posílali delegace na COPS, co tež bude v případě COPS 21. Obrovským úspěchem je i příslušná legislativa. která se týká postupného stahování látek podle Montrealského protokolu. existují různé návrhy. Já jsem také slyšel něco o tom, že má být vytvořena kontaktní skupina, aby eh, prosuzovala návrhy. Tradičně Saudská Arábia a Indie byly vždycky proti, ale to už se zlepšilo. V současné době eh, přišel s vetem Pakistán. Ptám se, jaké hlavní důvody uvádějí eh, uvádějí odpůrci tohoto protokolu. O co jde? Je to těžké? Nebo jde o čas, o peníze? Prostě o co jde? Jaké mají důvody pro svůj odmítavý postoj? protože určitě, kdyby se toto pracovalo do protokolu, bylo by to obrovským úspěchem. A já jsem vyrozuměl, že některé z těchto látek jsou stokrát nebo tisíckrát více škodlivé než emise CO2. Tudíž pokud by byly zahrnuty do protokolu, pak bychom to mohli pokládat za velký úspěch. Jaké důvody uvádějí odpůrci? Paní Šeriet Perik. Voorzitter, ik eh, vond het een mooie presentatie. We spreken daar heel veel. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že to byla velmi, zajímavá prezentace. My o těchto hovoříme poměrně často, ale já bych si dovolila znovu položit eh, otázku ohledně Eh, pitné vody, čisté vody a vody určené pro zemědělské účely. Neměli bychom eh, těmto věcem věnovat větší pozornost, eh, kromě všech těch otázek, které se nyní jedná? Pan Matikakis. хроня? Děkuji, paní eh, před, eh, pane předsedo. Eh, vážená paní, děkuji za váš příspěvek. Před pár lety byla organizovaná zajímavá konference v Atenách. Byl jsem tehdy ministrem eh, pro životní prostředí, byl jsem jediným pozvaným, tehdy jsme se potkali a já vás velice rád znovu vidím dnes a velmi mě potěšilo vaše úvodní slovo. Ta prezentace měla dvě výhody, byla velmi stručná, souhrná a eh, jasná. Co se E, vody týče, tam se věci trochu zlepšily, ale u těch ostatních problémů, tam musím bohužel konstatovat, že to není ten případ. My jsme to konstatovali uvnitř našeho výboru, výboru pro životní prostředí. Jistě jste slyšela o obrovském skandálu v automobilovém průmyslu. A είναι δικαιολογημένη αποσιοδοξία μου. Αυτή είναι η ερώτηση. Kromě toho jsem ještě pochopil, že vědci postupují kupředu velmi, velmi pomalu a ptám se, zda by to nebylo možné trošičku zrychlit. Děkuji, knockout. Děkuji, pane předsedo, a chci rovněž poděkovat za úvodní slovo a informaci o tom, jak se stojí věci, pokud je o montrealský protokol. Ale i tak otevřeně řečeno dělám si starosti, protože my tady hovoříme takzvaně o ovoci, které vysí hodně nízko. A mně se zdá, že pokrok při vyjednávání ohledně montrealského protokolu se teď pomal, hodně zpomalil před dvěma nebo rokem jsme si mysleli, že toto by byl jeden z nemnohých protokolů, který přinese úspěch ještě před Paříží. A teď se zdá, a také tady to slyšíme, že Paříž eh, vlastně zpomaluje pokrok Mentrale. A jak vidíte toto eh, E, interakci, protože pořád se všichni v Paříži odvolávají na Montrealský protokol, ale zdá se, že teď nejprve čekáme, co udělá Paříž a nemyslím si, že to je opravdu pokrok. Jednotiv, jedno, jednoduchým příkladem je kontaktní skupina, která by měla posoudit různé návrhy a s něčím přijít. Ale pokud chápu dobře, pak ta kontaktní skupina ještě neexistuje. Můžeme tedy očekávat úspěch v Dubaji v listopadu, zejména když se podíváte, že všechny eh, státy světa, eh, ty nejdůležitější, hovoří o F plynech, fluor obsahujících plynech. Říkali to USA, říkala to Čína a tvrdili před pár lety, že rychle dosáhnou úspěchu, ale zdá se mi, že je to spíše retorické než skutečný úspěch. Můžete tedy naznačit, co si myslíte, že můžeme očekávat od kontaktní skupiny? a e, k čemu přijde Dubaj. A pak e, ten předložený návrh, to je trochu těžké. Musím se vás e, zeptat na něco, co možná by byla spíše otázka na EU, na Evropskou komisi, ale snad byste se k tomu mohla vyjádřit. Opravdu, už existuje příslušná legislativa. Náhodou o tom něco vím. A e, byl tady velice ambiciozní návrh, ale to, co teď má EU na stole, e, zejména pokud se týká e, zemí, které nejsou článku 5, pak to je o hodně slabší, než co si EU navrhla sama pro sebe, což je poněkud podivné, protože člověk by očekával z Evropské unie, že minimálně bohaté státy by měly se ubírat stejnou rychlostí jako Evropská unie jako taková, že z hlediska tržní konkurence by Evropská unie měla důvod říkat, že by měli všichni postupovat stejně rychle. A trochu jsem překvapen, že to Evropská unie nenavrhuje. A proto eh, bych chtěl vědět, jestli eh, vás překvapuje, že Evropská unie navrhuje něco menšího, než sama dělá. A pak je tady návrh co do rozvojových zemí, tam, kde se navrhuje, aby postup byl pomalejší. Není tedy náhodou nebezpečí, protože ono je dneska hodně technologií, které přeskakují dopředu. A čím více času dáte rozvojovým zemím, tím méně mohou profitovat z těchto rychlo eh, dopředu spěchajících technologií. Nemyslíte si náhodou, že to je vlastně nebezpečí a že by bylo lepší pro samotné rozvojové země, aby postupovaly rychleji? Ano, a teď pan Parnio. Paní výkonná tajemnice, vážené kolegyně, vážení kolegové, nejprve bychom vám, eh, paní tajemnice, měli eh, poblahopřát, protože protokol, Montrealský protokol, který máte na starosti, by měl být vnímán jako jedním z těch úspěšných eh, případů a 96 všech těch Eh, velmi škodlivých plynů by měl být schopen eliminovat, protože si tady eh, dokázali sednout různé zúčastněné strany kolem jednoho stolu a je to dobrý eh, předpoklad pro úspěšné jednání v Paříži. Já jsem zpravodajem k té dohodě 21, která ta moje zpráva byla právě schválena a musím říct, že zruš, zrušení těch nejškodlivějších látek bylo právě cílem toho, té dohody 21. A víme, že eh, ty plyny, které způsobují skleníkový efekt, eh, se nicméně eh, dále narůstají. Emise CO2 a OHFC HFC se zvýšily o 8% mezi rokem 2004 a 2008. Takže z toho a z dalších úkazů vidíme, že boj eh, proti eh, změnám klimatu není zdaleka u konce. Eh, naše úsilí musí pokračovat. Jak teď sloučit ty dva boje, úplné, úplnou eliminaci AFCS, je to něco, co bychom mohli už předpokládat, že bude dokončeno roku 2050 a my také víme, že boj proti těmto škodlivým látkám jde rovněž cestou technických kroků a tady hraje v určitou roli finanční pomoc těm zemím, které jsou nejméně rozvinuté, aby se přizpůsobili těm novým požadavkům. A multilaterální fond pro implementaci Montrealského protokolu eh, je něčím, co vlastně je z roku 1990. Eh, to by se asi mělo trochu pozměnit, ne? Děkuji, paní Dornáno. Eh, děkuji, pane předsedo, vážená paní generální tajemnice. Dovolte jednu připomínku. Vídeňská umluva, kterou máte na starosti, upravuje pravidla mezinárodního obchodu se zbožím a ochranu ozonové vrstvy. Nedomníváte se, že to je tak trochu přece jenom v protikladu? Montrealský protokol se jeví být úspěšným eh, případem, co se týče eh, eliminace CFC. A teď ještě ty substituty. Hodně práce, ale ta se realizuje. Já teď docházím k otázkám, které jsou s tím trochu propojeny. Ráda bych znala váš názor ke dvěma bodům. Jaké jsou podle vás ty prvky, které byly eh, determinující v úspěchu Montrealského protokolu a které by byly užitečné pro eh, dohodu 21 a druhý dotaz? E, dohoda o volném obchodu jako transatlantická smlouva jsou něčím, co je slučitelné s vaší misí a obecněji řečeno s ochranou e, planety a s ochranou přírody. Děkuji vám předem za odpovědi. Předseda, děkuji. A teď je na řadě paní Kilonen. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, paní eh, generální tajemnice, za velmi dobré úvodní slovo. Eh, klimatické změny eh, jsou údajně také za tou obrovskou migrační krizí, protože jde o přístup k pitné vodě a k dalším věcem. Máme teď tady jednu migrační eh, krizi, která je velkou výzvou, ale zdále ještě nejsme schopni uchopit eh, rozměry a důsledky toho, co nás očekává. Tak bych se chtěla zeptat, eh, jak to vypadá s závazkem na e, řešení a e, realizaci dlouhodobých klimatických cílů. Také potřebujeme krátkodobě či rychlé e, kroky v oblasti snižování emisí. Teď tady je situace, kdy znalosti, které vyprodukuje vědecká komunita a jsou něčím, co, se, co by mělo být vy, využíváno více na evropské i globální úrovni, abychom snížili ty emise. Předseda, myslím, že tady nemáme další žádosti o slovo, takže mohu dát slovo eh, paní eh, Birmpili. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za vaše dotazy a já se vynasnažím na ně odpovědět, alespoň na většinu. První otázka je zcela jasná, z jakých důvodů se některé státy staví proti. A domnívám se, že došlo k určitému pokroku v posledních letech. Je to um, velice důležitá záležitost, kterou strany momentálně Eh, diskutují CFC Frauny jsou tedy eh, otáz, eh, látky, které jsou hm, uvedeny na seznamu OSN a teď se mají dostat vlastně do působnosti Montrealského protokolu úplně. Uh, a vždycky jsme eh, řešili každou otázku, každou záležitost zvlášť. A teď poprvé se v praxi snažíme eh, těžit se skutečné možnosti synergie dvou úmluv, které nepřímo sledují stejný cíl a přímo je tedy samozřejmě celkový cíl, tedy ochrana eh, celkového životního prostředí. Jsou tedy i důvody pro odpor především. Je to celá kombinace parametrů. Jedna je čas, protože eh, každá diskuse musí nějak eh, dozrát, k tomu je zapotřebí čas a je třeba vzít jednotlivé argumenty, segmentovat je, srovnat je a na základě toho navrhnout řešení. Je to samozřejmě i otázka peněz, protože země potřebují ujištění, že multilaterální fondy zaplatí tedy ty další eh, náklady spojené s přechodem na novou situaci. Je to také otázka závazné dohody o e, klimatu pro rozvojené i vyspělé státy. A to je velmi reálný argument z hlediska některých e, rozvojových zemí, protože ty totiž zatím v rámci UNFCCC nemají žádný e, závazek. A pokud budou souhlasit s tím, že CFC budou součástí Montrealského protokolu, tak okamžitě budou muset postupně stahovat tyto látky podle harmonogramu, na kterém se strany dohodnou. Ale pak budou mít také odpovědnost postupně stáhnout HFC. Samozřejmě, že tady bude proto mechanismus vyčleněných finančních prostředků, že tady bude i časový rozdíl v harmonogramech, nicméně je to pro ně nesmírně důležitá záležitost. To jsou tedy některé důvody pro eh, protest, pro odpor. A Myslím si, že mohu okamžitě zareagovat také na to, zda došlo eh, k pokroku nebo naopak zpomalení jednání. Když já jsem se připojila k těmto jednáním, pak eh, eh, strany například argumentovaly, že z právního hlediska není možné vzít HFC a dát je stranou od k o klimatu a zařadit je do Montrealského protokolu. Pak se zase technicky argumentovalo s tím, že prostě neexistují e, žádné technické alternativy a potom musíme ještě dokázat, že tyto alternativy budíž existují nebo možná budou existovat v budoucnosti a to je skutečná reálná otázka. Dále se vyskytovaly argumenty, které měly co dělat e, požadavkami, požadavky na financování, aby se dosáhlo pokroku, je třeba se na tyto argumenty zaměřovat různě a postarat se také o vyřešení některých těchto problémů. Je to třeba dělat přesvědčivě. Tudíž eh, strany eh, se zapojily do tohoto velice věcného dialogu, který už sice probíhá opravdu v roce 6 let, je pravda, ale v roce 2015 budou mít možnost eh, projednávat ne prostě pár, nebo jeden nebo dva pozměvací návrhy, ale čtyři. A ty daleko lépe mohou vyhovět jejím potřebám. Pak tady byl druhý dotaz. Ten se týkal zemědělství a dalších nesmírně významných ekologických otázek. Já si myslím, že to je taková všeobecná otázka, kterou jste tady položili. Totiž eh, nemůžeme si prostě segmentovat životní prostředí a myslím si, že jeden z problémů nebo výzev Montrealského protokolu bez ohledu na velký úspěch spočívá v tom, že jsme postupně zaváděli chemikálie, které sice neničí ozonovou vrstvu, ale přispívají ke globálnímu oteplování. A eh, tyto kompromisy si musíme uvědomovat. Když eh, Eh, hovoříme o ekologických záležitostech v rámci různých režimů. Jediné, co k tomu mohu říci a co je relevantní co do Montrealského protokolu, je to, že postupně stahujeme metylbromid. To je jedna z, z, z, z těch otázek, které ještě nevyřešily se v rámci Montrealského um, protokolu. Používá se to v zemědělství. Asi je úplně nejtěžší řešit praxe, které se používají v zemědělství, protože tady je řada zainteresovaných stran. Nicméně metyl, metylbromid se nám daří řešit úspěšně. Uh, ale eh, chápu to, co říkáte, jakožto potřebu holistického přístupu k environmentálním záležitostem, že by se k tomu nemělo postupovat po segmentech, což někdy teď děláme, když se, jak se snažíme věci v rámci Montrealského protokolu řešit. Pak eh, tady byla čtvrtá otázka, respektive třetí eh, se týkala, zda je nebo není oprávněný pesimismus. Příklad Číny tady zazněl. Řekla bych, že ano, je mnoho otázek, které eh, možná nás moc neuspokojují, eh, pokud je o pokrok v mnoha ekologických záležitostech. Ale já tedy mám co dělat s montrealským protokolem a s jeho strukturou. A proto také chápu proč eh, tento montrealský protokol byl a je úspěšným. Řekla bych, že jsou to tři hlavní věci. A jistě to eh, oceníte, pane profesore. Eh, první je ta věda, interface vědeckou obcí. A tady se nejednalo o vědeckou komunitu v jedné zemi nebo v regioně, ale v globálním měřítku, která na věci upozorňovala politiky. Pak se okamžitě objevily také mechanismy financování pro náklady spojené s přechodem. A pak jsou tady zvláštní závazky pro rozvojové rozvinuté země s různými harmonogramy postupného stahování látek. Proto si myslím, že Montrealský protokol je velmi relevantní, až státy budou ehm, projednávat e, agendu 2015, protože zcela určitě se jedná o otázky ekologického řízení a zprávy a jsou tady příklady z Montrealského protokolu, které mohou použít i státy jinde. Čína byla docela nápomocná a e, po diskusím v rámci Montrealského protokolu se stavěla kladně. Nejspíš hlavně proto, že všechny ty předpoklady, které jsem tady předtím vysvětlila, byly e, splněny. Dále, čtvrtá otázka se týkala toho ovoce, které visí hodně nízko. A zdá se e, pokroku dosáhlo, nebo zda se naopak zpomalil. Myslím si, že na to už jsem odpověděla. Pokud je o tu kontaktní skupinu, a co očekáváme, bo myslíme si, že se stane v Dunaji. Myslím si, že jsou různé definice úspěchu. A definice úspěchu je e, něco, na čem se musí shodnout zúčastněné strany. E, co já mohu říci za sekretariát? Že už se blížíme k zahájení diskusí v rámci kontaktní skupiny. Eh, strany již jednaly o tom, eh, jaký bude obsah diskusí a jaké budou hlavní oblasti, kde si přejí najít řešení. A řekla bych, že už se docela blížíme k zahájení formálních jednání. Paříži se konala velice zajímavá diskuse, protože vlastně poprvé na plenárním zasedání eh, strany eh, eh, projednávaly čtyři pozměňovací návrhy a byly tady různé další návrhy, další otázky ohledně konkrétních ustanovení v rámci každého z těchto návrhů pozměňovacího. Čili, jak už jsem řekla, Eh, je tady vyhlídka na to, že dojde k dohodě v tom, aby v Dubaji byla zahájena formální jednání. Ale mám takový pocit a vlastně sdílím tím i vaši obavu, že COP21 je provázána s Dubajem a my nevíme, zda Dubaj vyšle eh, ve směru COP21 pozitivní signál, anebo zda některé eh, strany budou raději nejprve chtít počkat, eh, s čím přijde COP21 a teprve pak zahájí formální jednání v rámci Montrealského protokolu. Nicméně já si myslím, že pokud strany uh, v Dubaji učiní politický závazek, že budou řešit HFC v rámci Montrealského protokolu, pak pro diskuse o změnách klimatu to bude pozitivní klim- signál. Pokud je váš dotaz ohledně EU a zda pozměňovací návrh, který předložila EU, je slabší než nařízení o F plynech, pak eh, já Nebudu tady e, zabíhat do definice toho, co je slabší nebo silnější, protože si myslím, že to je nejvýznamnější příspěvek Evropské unie do diskuse, který tady zatím máme k dispozici. Myslím si, že pozměňovací návrh Evropské unie pozměnil celou diskusi a vlastně dal svobodu mnoha hlasům k tomu, aby e, zazněly za společným stolem. Proto si nemyslím, že význam Evropské unie je přímo v těch ustanoveních, protože stejně nakonec to bude muset být eh, kompromis. Ale významem návrhu EU je eh, ta skutečnost, že vlastně byl alternativní návrh předložen k diskusi. Protože za těch šest let jsme zatím tady měli návrh ze Severní Ameriky a ostrovních států což v zásadě byly stejné typy návrhů s mírnými změnami jednotlivých ustanovení a země se vlast, nebo strany se dostaly do takové zablokované situace, že pořád hovořili o stejné věci a to nepomáhalo pokroku. Ale teď tady máme návrh Evropské unie, návrh Indie a to vlastně nabízí určitý um, rozdílný nebo rozmanitý přístup a vlastně to zase odblokovalo ty diskuse. Uh, a proto říkám, že je velice důležité, že poprvé v červenci se konala diskuse už o konkrétních věcech, eh, které vyplývají z těch čtyř návrhů na novelizace. Zatím máme ještě daleko k tomu, abychom se o tom pozměvacím návrhu dohodli jako takovém. Ale myslím si, že Evropská unie hodně přispěla právě tím, že obohatila diskotu a že odblokovala situaci, v níž některé strany předtím byly vůbec neochotné diskutovat. Šestá otázka se týkala těch leapfrogging technologií, technologií, které najednou přeskakují hodně do, dopředu. A proč rozvojové země neby neměly těžit z této možnosti? Tady jde o dvě mož- věci. Za prvé, rozvojové země chtějí mít určité ujištění ohledně alternativ, které jsou na trhu. A to si myslím, že je celá logická eh, diskuse i reakce. A jak možná víte, Montrealský protokol eh, má tři panely pro eh, posouzení. Jedno je technologické posouzení, pak panel pro ekonomické posouzení a ten v zásadě posuzuje technické alternativy, které globálně na trhu existují a který také propočítává náklady, aspoň odhadované náklady na přechod. Čili rozvojové země chtějí vědět, zda takové alternativy existují a e, pokud jde o těch, těch hodně dopředu přeskakujících technologií, existují tady celé regiony na světě, které se pohnuly dopředu díky vlastní legislativě a tím vyslali signál ke svým prů, e, odvětvím průmyslovým. A proto je to i signál pro vyspělé země, že se musí postavit seriózně k jednání, protože může nakonec dojít k takové situace, že ty alternativy na trhu budou, ale rozvojové země nevyužijí finančních mechanismů. Tato kombinace si myslím jim poskytne možnost správného rozhodnutí, aby v době, která pro ně bude správná, se posunuli vpřed. Sedmá otázka. Jak můžeme dát dohromady na jedné straně eh, úplný, eh, úplné stáhnutí eh, těch látek, které nahrazují CFC. Myslím si, že vlastně už sám se si na to odpověděl je to i mezinárodní financování, které v rámci multilaterálního fondu je zapotřebí. A jak už jsem řekla, pak jsou tady alternativy a signály vůči eh, průmyslu, aby věděli, že takové alternativy buď už existují, anebo mohou existovat v budoucnosti na základě eh, harmonogramu postupného stahování ohledně jakéhokoliv rozhodnutí, které strany mohou učinit sami. Poslední tři otázky. To jsou eh, prvky, díky nimž protokolský, eh, materiální protokol je, je úspěšný. Čili paradigma, paradigma eh, um, ekologické zprávy, včetně finančního mechanismu, je to v rámci celkového členství závazek 197 států a je to také ten interface se vědou. A to si myslím, že fungovalo velice efektivně právě v rámci Montrealského protokolu. Pak je tady ještě jedna věc, kterou bych ráda zmínila v této souvislosti. Montrealský protokol se zabývá konkrétními sektory, konkrétními průmyslovými odvětvími a také jejich užitím i když eh, úmluva o klimatu se zabývá velice širokou oblastí, protože CO2 tyto emise pocházejí ze všech možných eh, stran, samozřejmě hlavně z energetiky. A tak když to obojí srovnáváme, musíme si to zase dát do nějaké perspektivy. Samozřejmě máme před sebou obtížnou práci a je to ještě daleko těžší v rámci UNFCCC. A to úplně poslední. E, také jste se ptali na volný obchod. A zda to je slučitelné s ochranou přírody a klimatu. To je velmi zajímavá otázka, ale ta e, přesahuje e, moji úlohu jakožto výkonné sekretářky tajemnice ale mohu jenom říci tolik, že děláme hodně v rámci ustanovení o mezinárodním obchodu. A jeden z problémů, které vyplývají z materiálského protokolu, respektive z eh, látek do něj zahrnutého, je to, že existuje nezákonný obchod s těmito látkami, ale strany byly ujištěny, že obchod s těmito látkami v rámci Montrealského protokolu je pod kontrolou. A poslední otázka. Jak eh, eh, momentálně znalosti, které přináší vědecká komunita, jsou kompatibilní na globální úrovni a do jaké míry to může vést i konkurentním opatřením v rámci úmluvy o klimatu. Jak už jsem říkala, panel pro vědecké posouzení eh, Montrealského protokolu tam je mnoho vědců, vědeckých pracovníků z celého světa a společnými spolupředsedy jsou eh, vědci z NASA, NOR, z Cambridge. A pak je tam také spolupředseda z Afriky. A tento panel jednou za čtyři roky eh, publikuje po své posouzení a informují politiky o velice specifických výsledcích, pokud jde o ničení ozonové vrstvy. zda se smršťuje, jaké jsou další možnosti. A pak, co je eh, důležité, jaký, jaká je pojítko mezi ozonovou vrstvou a klimatem. A toto si myslím je velice výrazný signál. Diskuse v rámci Montrealského protokolu v zásadě začala proto, že věci řekly, že tím, když se naradí, nahradí CCHFC, vznikne zase problém a bude třeba ho řešit. A právě na základě těchto vědeckých poznatků politikové zahájili diskuse. A myslím si, že tím jsem zareagovala při nejmenším na většinu zadaných otá- položených otázek a moc vám za tuto příležitost děkuji. My děkujeme vám za vaše odpovědi. A myslím, že než ukončíme tento bod, musím požádat eh, zástupce Evropské komise, který je přítomen, zda chce reagovat. Ale chci také požádat, proč návrh Evropské unie eh, směrem k montrealskému eh, protokolu je méně ambiciozní než případ Florinal. Děkuji, pane předsedo. A děkuji Basu Eichheitovu. Je to samozřejmě expert eh, na fluorové plyny. A já doplním velmi diplomatickou odpověď paní generální tajemnice Montrealského protokolu. Musíme se vrátit v čase. Musíme se vrátit o deset let do roku 2007, když jsme hovořili o vyřazení HCFC. Eh, a v Evropě bylo v zásadě dohodnuto, že rozvinuté země vyřadí tyto plyny do roku 2020 a rozvojové do roku 2035. Avšak Evropané to vzali vážně a vyřadili ji už v roce 2010. A to znamenalo, že jsme vlastně eh, ztratili kontakt s ostatními zeměmi, jako je USA, Japonsko a další, pokud je o hledání alternativ a zařazení HFC. Zjistili jsme, že celá řada alternativ existuje a je potřeba předkládat ambiciozní návrhy, které byly následně schváleny, ale zbytek rozvinutého světa na tom tak není. A když jsme tedy vypracovali náš návrh s hlavním cílem prolomit eh, slepou uličku v jednání a položit na stůl něco odlišného, než to, co by mohly rozvinuté a rozvojové země přijmout. A tak to mohlo vypadat jako něco méně ambiciozního. A jak řekla paní generální tajemnice, je to věc, která se vyvne během společného jednání. A jasné, že rozvojové země chtějí přimět rozvinuté země k tvrdšímu postoji a vlastně tady bude určitou pojistkou to, to stanovisko u florových plynů. A myslím, že toto je vlastně naše odpověď. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše odpovědi. Bás asi není úplně spokojen je možné tu taktiku vysvětlit jinak, protože už máme zkušenosti, když byla příliš velká propast mezi EU a dalšími rozvinutými zeměmi, tak eh, vlastně eh, komise nebude navrhovat ještě větší propast. Takže já bych ten první argument úplně obrátil a u taktiku toho druhého argumentu, ano, nakonec dosáhnete kompromisu ale nemyslím si, že je rozumné začít návrhem kompromisem, než se toho kompromisu dosáhne. Ale to je asi další relevantní otázka. Dobrá, myslím, že můžeme tento bod uzavřít a poděkujeme paní tajemnici za možnost eh, nás informovat eh, s výhledem na konferenci COP21. Děkujeme za vaši přítomnost. A nyní budeme pokračovat v jednání dalším bodem, který jsme doplnili dnes. A myslím, že je to velmi důležitý bod. Na titulních stránkách novin jsme zaznamenali řadu debat na toto téma. Je to výměna názorů s komisí o současném stavu záležitosti Volkswagen. Jak víte, je to důležitá věc, protože až do dnešního rána jsme hlasovali o změně stávajícího nařízení o emisích motorových vozidel ale dobře víme, a my jsme také žádali naším usnesením, které jsme dnes odhlasovali v pozměňovacím návrhu 7, větší vlastně soustředění na reálné emise. My víme dobře, že komise se zabývá touto otázkou, ale také víme, k jakému skandálu došlo. A máme tedy před sebou námitky a problémy ve Spojených státech, ale také bychom chtěli vědět, jaká je situace v Evropské unii. Chceme vědět, zda brzy uvidíme stejný problém. Zda pouze jeden výrobce nebo více výrobců může narazit na stejné problémy. Je důležité mít tuto výměnu názoru s komisí a já se komisi omlouvám za krátkou dobu, na, protože včera jsme rozhodli o této výměně názoru a vidím, že řada kolegů chce položit otázky ale pro začátek dám slovo paní Joaně Šiškovské z DG Grove, která zde uvede pohled Evropské komise a potom budeme hovořit s, s kolegy. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dobré ráno. Děkuji za pozvání a dobře rozumíme zájmu Evropského parlamentu o tento případ. Takže velmi ráda vás seznámím se současnou situací, s tím, co jsme prozatím učinili a jak se na problém díváme a co chceme udělat v následujících dnech a týdnech. Za prvé, dovolte mi vás ubezpečit, že komise je velmi znepokojena tím, k čemu došlo. Bereme tu věc velmi vážně, jsme rozhodnuti to dovést až do konce a pochopit, eh, k čemu došlo a jaké jsou dopady a co bude nezbytné. Zatím jsme v první řadě okamžitě navazili kontakt s americkými orgány, s agenturou pro ochranu životního prostředí a s Kalifornskou radou pro přírodní zdroje, abychom zjistili, jaké budou následné kroky. Také jsme navázali kontakt eh, se společností Volkswagen a s organizací provádějící certifikaci jednotlivých eh, modelů vozidel. Dohodli jsme se s americkými orgány a s, s Volkswagenem a organizací KPA. Dohodli jsme se na setkání a seznámíme se s prvními výsledky vyšetřování. Je to velmi raná fáze a odpovídat na, na vaše otázky dnes je možná předčasné tvrdit, zda vozy Volkswagen v Evropě jsou tím také postiženy a zda je třeba zavést nová opatření dohled nad trhem. V následujících dnech budeme mít lepší přehled o situaci a to souvisí s tím, že my se obracíme na přímo dočené strany, abychom získali informace. Eh, pokud jde o, o rámec a čím se zabýváme pro eh, záznam, existují určité mm, limity NOx podle nařízení. Hovoříme o NOx, nejde o CO2, ale o NOx a to je upraveno právem EU a přísnější limity vstoupily v platnost pro všechny registrovaná vozidla. Takže nejde o přísnost těch eh, emisních limitů, ten systém je vytvořen a funguje, ale hovoříme také o typovém schvalování, kdy vlastně bezpečná vozidla splňující emisní limity jsou tedy prodávána na trhu. A je to decentralizovaný rámec, kdy členské státy provádějí příslušné kontroly. V tomto kontextu zmíním to, co jste uvedl v, v úvodu, tedy eh, testování v reálných podmínkách Komise eh, ví o tom, že laboratorní zkoušky neodrážejí reálné tedy výsledky a my jsme tedy zabývali intenzivně druhým balíčkem, tedy eh, výsledku testu při reálném řízení a to umožní zajistit, aby vozidla, která jsou umístěna na trhu, limity emisí, tedy budou reálné a budou odrážet i platnou legislativu. Ta práce byla již zahájena a v neposlední řadě, pokud jde o dohled nad trhem, ten systém je de- decentralizovaný, tedy členské státy musí zajistit, že certifikace typu je udělena podle nařízení a pokud se narazí na nesrovnosti, tak je na příslušném orgánu, aby tyto vozy byly staženy z trhu a jsme si vědomi toho, že další úpravy budou nutné. My jsme zahájili práci na dalším zdokonalení, dokonalení mechanismu dohledu nad trhem. Takový je právní rámec. Důležitý faktor v té současné situaci. Řada členských států již zahájila vlastní vyšetřování. Hovořím o Německu, Francii a Itálii. A spolupracujeme s nimi a nabídneme platformu pro to, aby se zjistilo, k čemu došlo v jejich eh, podmínkách a k výměně informací. V neposlední řadě v následujících dnech chceme uspořádat setkání orgánů dělajících tedy certifikace jednotlivých typů, aby se poučili se zkušeností a také by bylo možné zjistit, zda zlepšování systému certifikace typu bylo možné. Taková je současná situace, pokud je o fakta, legislativu a našich záměrů pro následné dny a týdny. A samozřejmě jsem připravena odpovědět na vaše otázky a podívat se podrobněji na toto téma. Děkuji. A jsem si jist, že otázek bude mnoho, protože seznam je dlouhý. A nejdříve Petr Líze. Děkuji. Giovanni a děkuji za to, že byla umožněna takto rychlá reakce. A e, rovněž e, bych chtěl poděkovat Evropské komisi za její pružnost e, a za to, že tady vlastně už dnes můžeme o tom hovořit. Tady jde o problém veřejného zdraví. Jde rovněž o problém pro obecní samozprávy. My tady máme směrnici o kvalitě vzduchu a když jsou určité hodnoty překročeny, tak je třeba e, aplikovat e, systém sankcí. A když e, tedy dochází k větším objemu emisí, než je dovoleno, tak je tomu tak. A to nejsou nějaké teoretické problémy, o kterých se tady bavíme, znamená to konkrétní problémy pro místní orgány a to, co eh, se objevilo u Volkswagenu, eh, vlastně představuje vlastně určitou, určitou krizi. A teď otázka k Evropské komisi. Vy jste to zmínila, ale já bych rád ještě nějaké upřesnění. Jste eh, si jisti, že je to omezeno na Volkswagen? Před nějakým časem jsme dostali určité informace od jedné organizace Německa, německé organizace, která odhaduje, že obecně řečeno jsou e, kontroly mnohem přísnější ve Spojených státech a že vlastně můžeme víc z hypotézy, že v Evropě se podvádí, aniž by e, se to tady nějak oficiálně konstatovalo, protože naše kontroly jsou prostě méně přísné. Ptám se, zdali Evropská komise ví o nějakých dalších případech e, E, podvádění a co můžeme dělat. Samozřejmě je tady problém e, NOx, e, ale rovněž máme problémy s emisemi CO2 a víme, že automobily ve skutečnosti spotřebovávají mnohem více než se projeví v těch testech někde a proto je zapotřebí dle našeho názoru mnohem přísnější postupy pro zjišťování všech těchto látek. Matias, ano, děkuji. Já se domnívám, že třeba říct, že tady před týdnem či 14 dny proběhla rozprava, která se týkala poměrně obdobné e, otázky. A tady eh, selhalo, to je evidentní. A já se ptám, zdali v terénu Evropská komise přikročila k nějakým kontrolám. A zda eh, Evropská komise také jde cestou eh, nějakých zkušebních testů a pokud ano, kdy k ním došlo, jak to s nimi bylo, pokud ty testy nebyly provedeny, tak proč? A možná, že byste nám v tomto směru mohla poskytnout nějaké informace. E, zajímalo by mě, zda nám můžete dát nějaké konkrétní e, faktické informace. E, takže to jsou moje otázky. Petr Líze tady řekl, že se nejedná o něco, co bychom mohli přejít mávnutím ruky že tady máme před sebou skutečně závažný problém. A ty různé informace či náznaky už tady deset let běhají sem a tam. Já se ptám, zda Evropská komise v tomto směru něco učinila, zda na to nějak reagovala, zda tady došli k nějak, došlo k nějakým testům. Evropská komise je strážkyní smluv, tak eh, tady je to konkrétní případ. Eh, předseda, děkuji vám. Pan Gerling ještě, prosím. Paní Get. Ano, děkuji vám, pane předsedo. E, ano, my jsme o tom skutečně poměrně nedávno diskutovali a také jsme velice nedávno hlasovali o e, legislativě ohledně kvality vzduchu, takže všichni o tom něco víme, ale tady e, bychom potřebovali pochopit, E, něco, co je úplně odlišným, odlišným procesem, který se odehrává ve Spojených státech. Takže e, když tady kolega se ptá, zdali vlastně nějaké testy v e, terénu proběhly, tak odpovědí je, že žádné, protože my prostě nemáme tento typ postupu a není žádným překvapením, či nemělo by být překvapením, že prostě takovýto proces, který máme, nepřinese ty výsledky výsledky, které, eh, které eh, jsou žádány. Takže to, co ukazují eh, čísla komise, tak to znamená, že tady vlastně není žádné velké překvapení. My jsme o tom diskutovali se stínovými zpravodaji, dali jsme e, to do zprávy a hlasovali jsme o tom a řekli jsme tam, že pokud komise nepřijde s nějakým novým e, aktualizovaným e, způsobem, tak doporučíme, a aby se tady prostě převzal ten americký eh, systém dozoru. To je eh, vlastně od toho hlasování oficiální stanovisko našeho výboru. A proto bych se já osobně chtěla komise zeptat na následující. Uznáváte, že ten proces eh, schvalování typů je prostě nedostatečný, že tady je víceletá zkušenost s těmito nedostatky a já se omlouvám, že nemohu vyslovit vaše jméno. E, nechci vás nějak e, prostě e, popohánět k odpovědnosti, protože jste ve své pozici teprve nedávno, ale já se ptám, zdali je to opravdu tak, že se brzy dostaneme k nějakým konkrétnějším řešením. Průmysl tak trochu otálí já se ptám, zdali jste vůbec někdo tady spokojení s tím e, procesem e, certifikace typů, anebo zdali to budeme nějak měnit. Já se chci e, tady, já tady chci říct, že se to netýká pouze dýzlových motorů. Jsou tady určitá témata, která se týkají i motorů na naftu. Tam by se také situace mohla výrazně zlepšit, kdybychom zlepšili ten systém. Neměli bychom demonizovat používat jeden typ eh, motoru, jeden typ vozidel eh, oproti druhým. Předseda, děkuji vám a na řadě je paní Jatel Manaky. Eh, děkuji vám, pane předsedo. A chci také poděkovat za to, že jsme, tady bylo možno tak rychle reagovat a že se toto téma dostalo na pořad jednání a rovněž za skutečnost, že tady mezi námi dnes je přítomná komise. Emis skandal s emisemi u Volkswagenu je vlastně v samém počátku, ale eh, skutečně nás eh, probudil poměrně brutálně a e, dostává e, vlastně se ta celá oblast kontroly emisí do nového světla. Je tady prostě velký rozdíl mezi e, realitou a tím, co by mělo být cílem. Přemostit tento propad, to by měl být předmět naší další spolupráce. A já velmi podporuji to, co tady bylo řečeno a vlastně poměrně nedávno jsme hlasovali pro e, takové důvěryhodnější testy, e, které by e, byly založeny na výkonnosti vozů. A teď vlastně Evropská komise musí věc vyjasnit protože čistý vzduch je právem pro všechny. A pokud e, e, máme e, si tady provádět nějak, máme si co si vybírat, tak musíme mít fakta. A zároveň musíme vědět, že ta fakta jsou opravdu ověřená a skutečná. A ještě něco tady nebylo řečeno, to, že to je vlastně něco, co přinese svůj vlastní vliv i k vyjednáváním o TTIP. Eh, bylo řečeno v minulosti, že je velmi pozitivní, že tady máme, no, že by bylo pozitivní, kdybychom tady měli jeden kontrolní systém. A my jsme tak trochu podcenili ten kontrolní systém Spojených států a eh, nezdá se, že teď by bylo docela užitečnější mít ty eh, kontrolní systémy dva, protože Evropané obhajují své vlastní zájmy přestože to někdy ničí přírodu. Možná, že e, výsledky jsou stejné, ale to ještě nevíme. Každopádně tato skutečnost, tento skandál bude mít vliv na e, e, vyjednávání o TTIP. Každopádně já bych velice očekávala, že toto je něco, co bude vyjasněno úplně do podrobností a že se to již nikdy více nebude opakovat. Ilonen. Děkuji a paní Kelonen. Eh, je opravdu velice důležité, že jsme se tak rychle k té otázce dostali, že eh, se dostala na náš pořád a důležité, abychom proskoumali všechny eh, věci, které s tím souvisí. V zásadě si nemyslím, že Volkswagen je v tomto sám. Jiní aktéři také eh, budou muset být podrobeně zkoumání. Eh, my vždycky pak věnujeme plno času tomu, že ukazujeme na jednoho vyníka, ale momentálně je důležité zejména najít řešení problému a přijít na to, jak navrátit spotřebitelům důvěru pokud jde o celou záležitost emisí z motorových vozidel. A jak eh, standardy tady jsou, jaké, jak, jaké ceny tady jsou a jakým způsobem propagujeme a podporujeme ekologicky příznivá vozidla. Já si myslím, že to je obrovský skandál, obrovský podvod, který se vlastně týká um, i postoje občanů k rozhodování v Evropské unii, zejména ve věcech životního prostředí. Děkuji. Děkuji. Pan Rozling je další. Ano, pane předsedo, děkuji vám za to, že jste tento bod zařadil na dnešní pořad jednání. Asi jsme nečekali, že eh, dochází někde k tak velkému a soustavnému podvádění, že se nedodržují normy, že postupy zkoušení eh, nejsou dostatečné. To na tom není nic nového všem. Proto se musíme také zabývat, nebo za, měli bychom se dlouho zabývat už eh, rozdíly mezi terénními a eh, laboratorními zkouškami, protože ty rozdíly jsou až 50 Asociace, které se zabývají životním prostředím, na to poukazují už celá léta. Emise plynů podle toho nejsou problémem jenom v USA, ale i v Evropě. A není to podle mě jenom skandál Volkswagenu. Pravděpodobně i ostatní budou muset uznat, že skutečnost je úplně jiná, než kolik naměří při laboratorních testech. Takže v první řadě celý ten testovací systém bude třeba revidovat. Musíme v tomto směru sehrát vedoucí úlohu. Neměli bychom si hrát na detektivy, ale Určitě je to velká, velká věc a velký požadavek, protože nejedná se jenom o důvěryhodnost významného výrobce v Německu, jedná se o důvěru vůči celé ekologické politiky Evropské unie a její provádění. Podívejte se například na eh, problémy s NOXu v USA. A nemůžeme dost dobře uh, Eh, trvat na tom, aby USA jako takové je dodržovaly, pokud podniky, které tam vyvážejí, to nedodržovaly, přičemž 22% emisí pochází právě z motorových vozidel. Proto se musíme držet naší ekologické politiky a vyvozovat důsledky. Nejedná se jenom o skandál Volkswagenu nebo skandál, který vypukl v Americe. Týká se to celého odvětví a proto je třeba podniknout opatření, která by tomu čelila. Paní Grostete. Děkuji, pane předsedo. Bylo velmi důležité vést tuto diskusi dnes dopoledne a děkuji Evropské komisi, že je tady, protože eh, eh, jsme velmi znepokojeni tímto případem prokázaného podvodu ze strany Volkswagenu a možná dalších. Dozíme se to snad co nejrychleji je to opravdový problém, protože existuje legislativa, která je efektivní a přesná. Kolegové o tom už hovořili. A bohužel zjišťujeme, že nastává problém se, s testy. Je třeba posílit eh, naše, eh, naši snahu eh, přiblížit podmínky testování a homologace skutečným podmínkám při řízení vozidel a urychlit eh, reformu týkajících se osobních eh, vozů, u lehkých užitkových vozidel, aby byly celosvětově schodné podmínky zkoušek eh, v reálných podmínkách. To je jedna věc. A kromě toho musíme si klást otázku. My odhlasujeme zákony a všechno nelze asi předpokládat, protože zjistíme, že je možné obejít tuto legislativu je to případ podvodu. Byly instalovány programy, software pro podvádění do vozidla. Ztrácíme důvěru a evropský automobilový průmysl až dosud měl skutečně významnou celostovou úlohu. Takže ztráta důvěry a to se vrací proti celému odvětví nejen automobilový průmysl, ale evropský průmysl jako takový. A, a to mě velmi znepokojuje, protože nemůžeme hájit růst, nemůžeme hájit ro, ekonomický rozvoj, nemůžeme obhajovat toto vše bez podpory našeho průmyslu. A pokud náš průmysl a ti nejvýznamnější, nejsilnější si dovolí takto podvádět, tak jak chcete, abychom na mezinárodní úrovni hájili náš průmysl? Takže žádám Evropskou komisi, aby co nejrychleji toto osvětlila, protože my důvěru získáme zpět na základě transparentnosti a všichni automobiloví výrobci by s námi tu hru měli hrát, protože jde o tisíce pracovních míst, o která zde, zde jde a je to obrovská součást ekonomiky. Je to výzva pro všechny. Evropská komise ať odvede svou práci co nejefektivně, ale také průmysl musí prostě hrát hru transparentnosti, aby se nám vrátila důvěra. Protože v těch debatách na jednáních o TTIPu my budeme stále hájit naše normy v oblasti životního prostředí a neustoupíme. Ale jak máme být důvěryhodní v diskusích se Spojenými státy, když se objeví takováto aféra? To mě strašně znepokojuje, protože musíme nalézt zpět důvěru, důvěru v náš promysl a automobilový průmysl zde musí skutečně sehrát svou roli. Děkuji. Děkuji. A nyní Seb Dance. Děkuji. Věřím, že komise vycítila tu nespokojenost a zlobu ve výboru. A 11 milionů vozidel eh, od Volkswagenu představují eh, několik milionů tun znečištění jsou to kombinované emise ve Spojeném království v zemědělství, průmyslu a domácnostech. A bylo řečeno, že všechny odvětví musí sehrávat svou roli, ale i v zemědělství, protože eh, ostatní odvětví se eh, posunovaly správným směrem. Takže toto je skutečně skandál, protože to naprosto eh, vlastně popírá informace od automobilového promyslu, že dělají maximum a snaží se o společné řešení. Já bych rád slyšel od komise, eh, je třeba zajistit, že ostatní výrobci se nepodílejí na, podi- na podobných podvodech. A komise se musí na to dotazovat velmi naléhavě. Jak říká Judy Gerling, Musíme také zpřísnit testovací postupy v Evropě, protože ve Spojených státech se to děje nezávisle, zatímco my vlastně spoleháme na zkoušky a testy samotných výrobců. A jsem velmi znepokojen, že komise hovoří pouze o NOx, jak Judy řekla. Je to také otázka, která se týká také emisí z benzínových eh, vozidel CO2 a čím dříve se to stane, tím lépe. Ten skandál prostě nesmí pokračovat. Thank you. Děkuji. A nyní pan Baláš. Oui, merci, monsieur le président. Euh, on assiste... Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, hodně všichni eh, hovoříme o morálním aspektu, ekologickém aspektu toho, co se odehrává ve Spojených státech. Já bych chtěl ještě eh, tady zmínit aspekt demokracie. Já si nemyslím, že je eh, dnes eh, nutné vy, vyžadovat automobilový eh, průmysl, aby byl transparentnější. My nemáme co žádat eh, o stanovisko automobilový průmysl. Automobilový průmysl musí být prostě donucen, přinucen eh, k tomu, aby v tomto směru byl naprosto otevřený. Evropská komise, víme, jak to také vypadá s legislativami na národní úrovni, nemá možnost politicky tady něco iniciovat. Pokud hovoří pevným hlasem, no tak dobře, bylo by ale efektivnější tlačit více na eh, vlády a také eh, do budoucna hovořit o eh, tom, jak se mohlo stát, že automobilový průmysl má uvnitř tohoto parlamentu takový, takovou sílu, že se podařilo prosadit pouze minimum legislativních nástrojů na omezení volného konání automobilového průmyslu. Děkuji předseda, pan Filner je další na řadě. Děkuji pane předsedo, děkuji komisi. Samozřejmě automobilový průmysl je průmysl velmi politický, představuje zdroj národní hrdosti v řadě zemí a já mám pocit, že eh, Volkswagen je toho velkým příkladem a do eh, nedávna byl také zdrojem značné hrdosti. Hodně eh, přátel a kolegů tady hovořilo o tom cyklu testování Eh, a to je pravda, tady bychom měli něco změnit, ale zase pozor, tady jsme se něco eh, naučili, testy je možno obcházet a komise také tady eh, ukazuje na dozor nad trhem, který musí být také zajištěn. Ale já se ptám, zdali ten systém můžeme brát vážně, zdali ho můžeme, můžeme věřit, přitom chceme decentralizovaný model. Takovýto politický průmysl, takovýto citlivý průmysl, zdroj národní hrdosti, to je eh, dosti problematické. Je to nepříjemné, že nám to zrovna eh, američané takto eh, přehazují. A možná, že my prostě nejsme schopni e, e, dozorovat e, naše vlastní hrdiny. Takže já se ptám sám sebe a nás i komise, budeme potřebovat nějaký systém, ale ať už vybereme jakýkoliv model toho dozoru, jak revidujeme, ať jak, jakkoliv revidujeme ten systém Eh, testování. Můžeme tomu potom věřit? Já samozřejmě vím, že většina z nás sleduje tu eh, legislativu kolem emisí poměrně hodně, ale jedna oblast, na kterou se musíme znovu podívat, je otázka sankcí. Eh, nemáme žádné iluze, eh, ty se zdá se zmizely, teď máme tedy sankce a já bych rád věděl od komise, jaké sankce tady vůbec existují, jaké maximální sankce máme k dispozici v našich rukou, abychom penalizovali doopravdy ty, kteří nesledují mm, pravidla. Eh, máme nějaká, nějaké sankce, jsou efektivní, a co e, tady obnášejí. A v neposlední řadě bych rád také pochopil jednu věc. E, jak na tom je e, Evropská komise co do informovanosti? Pokud bych si, dejme tomu, chtěl něco koupit teď, může mi komise říct, že toto, tento vůz od Volkswagenu Eh, je v souladu s nařízením o emisích Evropské unie. Jaká je ta situace teď, v tuto chvíli? Děkuji. Děkuji vám. A pan Dersman, je další. Ano, děkuji, Kristofere. Eh, kolega vlastně řekl většinu toho, co jsem měl na srdci. No, Neměli bychom tady diskutovat o těch vozech ve Spojených státech. Volkswagen přiznal, že ten software byl do vozů vložen ve Spojených státech a člověk nemusí být matematikem, aby pochopil, že tento software pravděpodobně také eh, byl umístěn v eh, motorech eh, u vozidel prodávaných na evropském kontinentu. My víme, že podmínky v laboratořích neodpovídají podmínkám v, reál, v reálu. Tady byl do vozu vložen eh, softwarový systém, který snižuje emise, eh, ale méně a eh, skutečným skandálem je, že jsme to nezaznamenali a v této rozpravě nikdo si neklade otázku, co německé orgány příslušné učinili či naopak neučinili. Američané se teď budou zabývat sankcemi, ale v Evropě já domnívám, že vlastně skutečné sankce nemáme. Takže má otázka směrem ke komisi by byla následující. Někdy je zapotřebí skandálu, aby se věci začaly měnit a já se táži, zdali bychom náš eh, systém neměli opravdu od základů změnit, protože konstatujeme, že decentralizované kontroly v členských státech je něco, co prostě nefunguje. A Itálie a Francie chtěl jí jít cestou kontrol německých vozů. A já se domnívám, že tyto státy nemají až tak, na starost, nemají až tak starost o zdraví svých e, spoluobčanů. Spíš se jedná o velké e, automobilové mocnosti a my víme velmi dobře, co za celou tou operací je. Evropská komise by tedy skutečně měla zásadně modifikovat celý postup a ten postup musí být teď skutečně evropský. Thank you, Děkuji, pane předseda nejsnazší a nejironočtější způsob, jak se z toho skandálu dostat, je Cloudsfagen, protože teď už víme, co v tom cloudu je. Eh, myslím tím slovo, já jsem řekl um, německy slovo, které znamená cloud, tedy oblak v Němčině, pro ty, kdo německy nerozumí. Ale eh, Nás hlavně dnes zajímá, abychom si sami nastavili zrcadlo protože si myslím, že už při několika příležitostech jsme uklouzli právě tam, kde jsme mohli trošku pravidla eh, zpřísnit. Já se vrátím k sobě. Tam se, zda jsme odvedli dobrou práci a eh, ta komise odváděla vždy dobrou práci. Neměli bychom eh, samozřejmě na někoho ukazovat prstem, byť to člověka nejvíc politice baví, ale hlavně bychom měli uvažovat o tom, jak děláme věci tady a v tomto výboru. Děkuji. Děkuji vám a teď paní McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám za to, že jste to zařadil na dnešní pořad. Mně se zdá, že už předtím jsme jednali o mnoha podvětvích, kde došlo e, k sektoru, například e, zdravotnická zařízení. A toto je tedy podobný okamžik pro automobilový průmysl. A je to hodně důležitá věc, potřebujeme se dozvědět všechno, aby to bylo úplně jasné. A zdá se, že e, už eh, o tom bylo povědomí v rámci ekologických organizací o nějakou dobu předtím, že vlastně dokonce byla tady studie, kterou West Virginia University prováděla v USA. Bylo to šest lidí, kteří to dělali, eh, rozpočet dělal 50 tisíc dolarů a přišli na skandál. A co mě zneklidňuje, je tato věc eh, když generální ředitel Volkswagenu říká, my jsme to zvorali ale vlastně vy jste podvedli eh, občany a byli jste přichyceni přičinou, tak by se to mělo řečit. Eh, takže mě spíš zajímá to, jak to teď sehrávají ti nahoře. Je to mimořádná věc a čím více o tom čtu s každým dnem, tím neobvyklejší to je. Jedná se i o ty, kteří se do toho zapojují z technického hlediska. Musím, teď eh, pokud je o TTIP, pak tato sněmovna se dokáže pozvednout vždycky nad USA v mnoha směrech. Vždycky tvrdíme, my jsme lepší, eh, čistší, skoro i lépe vypadáme v porovnání s USA, nejenom vypadáme hodně ošklivě. A právě tady vypadáme hodně ošklivě. Čili to je takový budíček. A já opravdu děkuji komisí za původní poznámky, ale potřebujeme udělat daleko více, protože toto byl zcela úmyslný pokus eh, v USA e. a eh, podvádět občany, podvádět systém a víme také, že se takové věci dělají globálně. Děkuji, paní Ali. Děkuji, pane předsedo. A Děkuji komisi, že jsem přišla, aby s námi projednala tuto věc, která je pro naše občany tak důležitá a že se to stalo tak brzy. Mluvíme o USA a Volkswagenu, ale samozřejmě, že je to otázka, která se nás dotýká přímo tady doma. A i tady v tomto výboru už jsme o tom vlastně mluvili, o tom, že takové věci se v EU dělají. A otázka je, co, e, do čeho se zapletli jiní automobiloví výrobci, protože v posledu jde o otázku důvěry a ta opravdu byla nahlodaná. A já jsem trošku opatrná, když komise říká, že se tady jedná jenom o noxy. Jak si můžete být jistí, že se to netýká i e, emisí CO2? A pokud se tedy bude jednat jenom s USA a Volkswagenem, jak si můžeme být jistí, že podobná vozidla se neprovádí, neprodávají i v EU? A musíme jasně odpovědět našim občanům, protože nakonec jde o jejich zdraví, které je tady ohroženo. Zajisté potřebujeme eh, nové, přísnější testy vozidel v jízdních podmínkách, ale otázka je, zda ty zkoušky zaručí, že výrobci nebudou i nadále ten systém obcházet a nebudou i nadále se projíždět eh, po našich silnicích eh, automobily, které mají vysoké emise. A může náš komise ujistit, že zkoušky v jízdních podmínkách opravdu nám dají reálné hodnoty emisí a zda se zvažují alternativní metody, protože potřebujeme zcela těsná pravidla, protože tohle je situace, o které už se hovoří hodně. A hlavně bychom měli myslet na zdraví eh, občanů a vzduch, který dýcháme. Proto potřebujeme systém patřičného testování a ne, abychom pořád čekali a umožňovali některým výrobcům automobilů, aby se i nadále snažili rozmělňovat nařízení nařízení, která už existují, a aby tady byla patřičná tady nařízení a e, patřičné zkoušky. Děkuji a paní Rejkaut, pan Rejkaut. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejprve Nilsovi poděkovat za to, že e, ukázal i na nás samotné protože velmi často zeleným eh, říkají, že jsou naivní. Ale já musím říci, že někteří kolegové, kteří jsou eh, teď najednou ehm, překvapeni tím, že průmysl dělá všechno, eh, aby obešlo předpisy, tak ty jsou asi super naivní. Greeni spíš, zelení byli spíše Ehm, realističtí. To spíše možná bychom mohli projednat někdy večer v baru, ale najednou tady z ničeho nic všichni hovoří o této věci. Přičemž my o tom hovoříme často, akorát, že málo kdy je tady tolik lidí jako dnes patrně opravdu potřebujeme takové krize, abychom začali konečně něco dělat. A to je určitě to bolestivé, to obtížné pro Evropu. Zase USA jednají a um, ukazují prstem na Evropu a ptají se, co vy děláte. Jednoduchý případ Už od roku, příklad, už roku 2007 víme, a je to v nařízení, že bychom měli aktualizovat ty zkoušky a komise nám říká, že na tom pracuje. Dneska už je rok 2015. Tudíž pokud se občané ptají, proč je Evropa tak pomalá, pak já na to upřímně řečeno nedovedu odpovědět a trošku se stydím, že pořád musíme říkat, ano, my na to tlačíme, ale oni na tom pracují. A já také vím, že ve všech těchto jednáních o nových zkouškách ve reálných jízdních podmínkách hodně hovoříme s výrobci aby, automobilů, aby nám pomohli definovat eh, tyto zkoušky, přičemž oni právě to spožďují eh, a říkají, tohle je těžké dosáhnout eh, těch dneš nastavených cílů a budou-li nové zkoušky, bude to ještě těžší. Takže se ptám komise, zda můžeme teď rychle mít tyto zkoušky a můžeme přestat na naslouchat výrobcům automobilů a můžeme zajistit, že se budou okamžitě realizovat nové zkoušky v eh, v eh, jízdních podmínkách bez těch eh, zkoušek na schodu, o kterých hovoří výrobci, protože nakonec se jedná o důvěru. A za druhé, a to je další otázka, kterou mám na komici, v nařízení z roku 2007 eh, se zachazu, zakazuje používání Tak to zařízení a teď je jasné, že v autech jsou, čili můžeme říci, automobilový průmysl dělá něco, co je v rámci evropské legislativy zakázané. Takže prosím vás, nezačínejte s dlouhodobým výzkumem. Potřebujeme dále více činnosti ze strany EU, Evropské komise. Pochopitelně, že hlavně se pak bude jednat um, o národní rozhodnutí, zda budou povoleny na uh, automobily na, na, na silnicích, ale Evropská unie má tady dohled. A pokud tedy se takováto um, opatření uplatňují, takováto uh, zařízení montují, pak je to něco, co přímo je zakázané. Tady se jedná o software. A víc Eh, jedná se tedy o snížení emisí NOx. A teď prostě máme například v automobilech software, který zareaguje, když eh, přesáhneme určitou rychlost. Nemůžeme tedy zavolat, eh, odvolat E, auto zpátky do, e, k mechanikovi, protože to není až tak velká věda. A všechny testy, všechny zkoušky už by vlastně byly k dispozici. Existuje tady ale mezera mezi Euro 6 a mezi skutečnými emisemi. A samozřejmě, že Volks, víme o tom, Volkswagen nakonec ani nebyl nejhorší. My víme, že takovéto věci se dějí často. Proto bychom měli použít ten článek, který to zakazuje a měli bychom také zajistit, aby se ten software okamžitě změnil. To se dá udělat jednoduše. A ukažme evropským občanům, že pro jednou Evropská unie je schopna jednat rychle. To by bylo moc pěkné. Thank you. Děkuji, děkuji mnohokrát. A nyní paní Eby. Děkuji, pane předsedo. Jak to říci? Doufám, že komise chápe, jak poslanci i občané jsou znechuceni a žádají po nás, abychom jasně reagovali. Protože to, co prožíváme, ukazuje, že když se pokoušíme o legislativní činnost, tak se evidentně objevují mezery, zejména v politice životního prostředí, která je stále eh, vlastně upozaďována oproti jiným aspektům. Takže je třeba okamžitě zareagovat a eh, odpovědět těm, kteří chtějí bezprostřední vyšetřování aby pochopili současnou situaci. My víme, že dnes na základě údajů, které máme k dispozici a na základě příslušných odhadů, které předlož... slyšíme o 65 tisících předčasně zesnulých z důvodu eh, městského provozu. To představuje minimálně 150 miliard euro ročně. Kdo to bude financovat? Kdo odškodní za tyto zdravotní náklady, které nesou občané Evropy? Je skutečně velmi naléhavé odpovědět na tyto otázky. A je velmi podivuhodné zjišťovat, že podnik z automového průmyslu vlastně provádí tyto podvody a tvrdí současně, že jeho vozy jsou ekologické a spotřebitelé jsou s tím spokojeni a vlastně dochází ve skrytu k velkému podvodu na úkor obyvatelstva. Je skutečně velmi naléhavé provést toto vyšetření a zkoušky, testy emisí musí probíhat na silnici, v reálných podmínkách a nikoli eh, v, la, v laboratoři, jak se dělo až dosud, protože víme, že ty laboratorní zkoušky jsou zkreslené. A když hovoříme o homologaci a emisích CO2 a dalších nečustících látkách, je tu stále velký prostor pro to, aby výrobci ji mohli využít, ale ten prostor není nezbytný, je zbytečné mít takový, takovou flexibilitu. Musíme si být vědomi toho, že musíme být mnohem, musíme být mnohem přísnější. V obačném případě přijdeme o naši důvěryhodnost a budeme vypadat velmi špatně oproti ostatnímu světu paní Gardiny. Velmi stručně je zřejmé, že to, k čemu došlo, je skandál. To je evidentní, všichni jsou z toho šokováni a velmi překvapeni, protože to přichází z nečekané části světa. A první překvapení jsou naši němečtí kolegové. Vidím, že Karl Heinz Florenz Eh, se na mě dívá. Kolegové z Německa velmi vážně vyhájeli požadavky politiky životního prostředí. Já vám děkuji, pane předsedo, za to, že jste uspořádal eh, tuto diskusi, která přechází v pravou chvíli. Stalo se tak na poslední chvíli a nesmíme směšovat eh, jablka a hrušky, protože obvykle se všechno semele dohromady a musíme jasně eh, vymezit eh, odpovědnost, jasně ji pojmenovat. Protože my zatím nevíme, jaké jsou meze tohoto skandálu a toho, k čemu došlo. Eh, tisk se tím zabývá, ale my jsme zatím ve fázi komentářů, hypotéz, scénářů a bude třeba to všechno ověřit. Došlo k tomu jenom ve Spojených státech, nebo se to týká také dalších částí světa? Ty vozy se prodávají ve Spojených státech, ale také v Evropě. Je to pravděpodobné, je třeba to ověřit. Jde o mechanismus, který umožňoval ověřovat výsledky a ten eh, software měnil výsledky zřejmě. Takže mm, mm, nemůžeme eh, směšovat eh, záměrný podvod a pravidla, která stanovujeme v oblasti životního prostředí. Je třeba možná se bavit o kontrole. A v některých částech světa mají možná lepší kontrolní systémy než my. My to pravidelně opakujeme. Náš hlavní problém je problém kontroly. Nemůžeme zamezit podvodu, kdy chytráci něčeho takového využijí. A tím, že budeme mít stále přísnější normy, je třeba uplatňovat naše normy a dbát toho, že jsou skutečně dodržovány. Protože nemůžeme vytvářet legislativu na základě podvodu. Existuje rozdíl mezi eh, reálnými podmínkami na silnici a testováním a u normy Euro 6 jsme měli za to, že to testování probíhá za reálných podmínek a Volkswagen prohlásil, že u Euro 6 se ten eh, software nepoužívá, protože když už není rozdíl mezi reálným řízením a testováním, tak prostě ten software je k ničemu. Nesmíme si plést věci. Držme se celé záležitosti velmi bedlivě a snažme se o zdokonalení systému kontroly. To je naše slabina. Neustále. A možná, že američané to umí lépe. Přijdou na podvod dříve. Možná, že jejich kontrolní systém je lepší než náš. Musíme to lépe pochopit. Vyměňujeme si osvědčené postupy v Evropě, možná bychom to mohli rozšířit a mohli bychom se podívat také na osvědčené postupy za oceánem. Je zřejmé, že to potřebujeme protože bylo připomenuto, když budeme jednat eh, v rámci TTIPu, tak se dostaneme do slabšího postavení. Eh, všechny poučujeme eh, po celém světě, říkáme, co je potřeba dělat, jsme všude nejlepší a bude se konat konference v Paříži, mezinárodní jednání. V rámci TTIPu se jedná o mezinárodním obchodu a myslím, že bychom se měli pokusit eh, překonat tuto slepou uličku, nestanovat stále eh, přísnější eh, limity, ne 100, ale tisíc. My čelíme reálnému světu a americké limity emisí jsou nižší než evropské. Takže nemůžeme říkat, najednou budeme mít přísnější limity. Protože když nic kontrolovat nebudeme, tak nám stejně vyjde, vyjde špatný výsledek. Takže mějme jasnou hlavu a podívejme se, o co se konkrétně jedná. A odpovědnost je individuální u osob i společností a a ty oddělení připravili tento podvod a nemůžeme to zevšeobecňovat a odsuzovat najednou celou Evropu, celé odvětví, celou Evro... je třeba vymezit eh, odpovědnost a poskytnout správné odpovědi a ty jsou v oblasti kontroly. A nyní paní Kuteland. Děkuji, pane předsedo. Je to velmi citlivé a důležité téma a já se vyjádřím ve své mateřštině z tohoto důvodu. Jako řada kolegů i já se myslím, že je hrozné, že konstatujeme cynismus, s, s níž se došlo k tomuto podvodu. Sdílím pobouření kolegů a snahu posílit a zpřísnit systém a zlepšit možnost kontrolovat dodržování legislativy, kterou jsme sami schválili. Nikdy nebudeme dost zdůrazňovat že je důležité, aby naše eh, rozhodování eh, bylo následováno činy. A dnes musíme důrazně zareagovat, protože jinak dojde k krizi důvěry mezi, i mezi námi na dlouho a v řadě odvětví. Pokud budeme pasivní, tak budeme obviněni z toho, že jsme nic neudělali pro zdraví a pro životní prostředí. Takže musíme to dotáhnout do konce. A z tohoto důvodu nabádám Evropskou komisi, aby se nespokojila s, se, s obecným pohledem na tu situaci. Nikoli komise bude muset eh, provést eh, mnohem širší vyšetřování. Bude se muset obrátit na národní orgány, aby jsme se dozvěděli, k čemu došlo a nejde jenom o Volkswagen, půjde o celý automobilový průmysl a bude třeba zjistit, jak jsou testy prováděny v členských státech. Musíme jednat, aby naši občané v nás mohli mít důvěru, abychom jim mohli říct si zcela spolehlivě, k čemu došlo a do jaké míry vnitřní trh tím byl zasažen. Není uspokojivé čekat na to, až Německo, Francie, Švédsko si každý provede svůj test eh, u sebe a zjistí, jak je země postižena. Na evropské úrovně třeba zjistit, jak byl dotčen společný trh, takže vyzývám komisi, aby podnítila členské státy, aby zaslali své výsledky a aby provedla opravdou analýzu toho, k čemu došlo. Je to důležité pro naše spoluobčany, je to taky důležité pro naši vlastní důvěryhodnost jako členů výboru NV a poslanců Evropského parlamentu. Obracím se na kolegy ze všech politických skupin. Je to naše společná odpovědnost vytvořit nový systém testování, protože za tímto účelem bude třeba, aby skupiny, které dosud nebyly pro přísnější testy, bude třeba, aby i tyto skupiny zareagovaly Hrozí totiž, že vyvoláme dojem, že pláčeme nad rozlitým mlékem, myslím na EPP, které nezdílí úplně naše názory. A musíme jednat. Teď jste, tím lépe, pokud jste teď změnili názor, ale dbejme společně, aby metody testování se změnily. Kdyby k tomu mohlo dojít, tak by to bylo skvělé. A obracím se na Evropskou komisi. Je třeba, aby komise analyzovala, jak byl dotčen vnitřní trh a musí nám také navrhnout zlepšení systému testování. Protože dnes v Evropském parlamentu jsme se snad shodli, že je třeba ten systém změnit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Potřeboval jsem dva dny na to, abych pochopil, co se vlastně u Volkswagenu přihodilo. Je to nepřípustné. Nevím, co na to říci. Chtěl bych se připojit k těm, eh, co Eh, řekli eh, k těm slovům, co tady vyslovili předřečníci. Samozřejmě můžeme dát najevo nespokojenost, velikou nespokojenost. Ale jak to teď všechno změnit? Jsme v Evropě teďko zády eh, ke stěně s Ukrajinou, před námi s islámským státem, ale možná, že to je příležitost, kterou bychom neměli nechat projít eh, mezi prsty. Eh, komise by měla jednat striktně, říkají kolegové. My ale nemůžeme mluvit s komisí, musíme mluvit s radou. Je to otázka rady, která nedbá na kontroly. Já jsem se zúčastnil e, vytváření e, textu té rámcové úmluvy o vodě. A a pokud já v Kélu eh, blízko Štrasburku chci eh, testovat kvalitu vody, tak nemohu žádat Brusel, musím se obrátit k Bruselu. Eh, Brusel se obrátí na spolkovou zemi Bádensko-Württembursko a tam pak někdo bude požádán, zaukolován, aby to učinil a komise nikdy výsledky tohoto testu neuvidí. Takže naši nepřátelé jsou e, členské státy a do toho počítám i svou vlastní zemi. To jsou naši nepřátelé a v tomto výboru máme skutečně takovou mentalitu, e, kdy e, vykládáme věci nepřípustným způsobem. Co jsme udělali, co jsme konstatovali? samozřejmě podvádí se. Ale to už tedy, dejme tomu, jsme tady e, přiznali. A já bych skutečně byl velice rád, abychom na každém našem zasedání tady měli pozvaného zástupce rady, protože Evropská komise prostě nemůže Eh, dělat všechno to, co od ní očekáváme. Musíme Evropské komisi dát do ruky takové nástroje, které jí umožní odvádět svoji práci. Je tedy zapotřebí se těmto skandálům věnovat, vyřešit to, ale eh, komise nemá k dispozici příslušné nástroje eh, německá ministrině pro životní prostředí, která byla předsedkyní Rady eh, pro životní prostředí, má teď ještě vyšší post v Německu a tam mi řekla, že když je člověk v takové radě, na takovém zasedání rady, eh, tak prostě nechcete přijímat takové nástroje, které by znamenaly, že eh, za tři měsíce se budou uvalovat sankce. A tady souhlasím s paní Gardíny. Je prostě zapotřebí striktnějších norem, to určitě, ale to ten problém sám o sobě nevyřeší. Januš Potočník, ten nemá pravomoce proto, aby eh, prováděl test kvality vody 100 metrů od německých hranic. A to samé platí eh, pro ostatní země, Holandsko a další. Je třeba myslet, přemýšlet nad tím, eh, co říkal pan Juncker, není to Evropa, která udělala chybu, jsou to členské státy, které chybovaly. A teď je zapotřebí nechat stranou e, naše sobecké e, postupy a přístupy. Podívejme se, co se odehrává na východních hranicích Unie. Musíme prostě jednat, ať už je naše politická rodina jakákoliv. Potřebujeme evropskou, evropský orgán, který by se o toto staral. Možná, že je zapotřebí i větší, e, komplexnější legislativy, ale jsme teď totálně zesměšnění a práce nátlakových skupin automobilového průmyslu prostě ze dne na den musí změnit a my si nebudeme brát rukavičky. Děkuji, pane předsedo. Oč tady jde? Dnes eh, tady jde o eh, jednoduše důvěru našich spoluobčanů v naší politiku a v náš parlament. Tento skandál jasně ukazuje, že tato důvěra zmizela. Eh, koupili jsme si krásný drahý nový vůz, který stál hodně peněz, ale má velký problém. A já musím říci, že se cítím podveden a eh, ono vlastně jde o to, eh, vycházet z naší legislativy a měřit podle toho. Mí zemědělci řekli, proč vlastně se tady eh, nezaútočí na tu posvátnou krávu, na Eh, tady se přijímají eh, opatření, velice přísná opatření proti zemědělcům, ale my bychom měli dbát na to, aby se stejně striktní opatření eh, vztahovala k všem ostatním odvětvím. A když se podíváme na judikaturu, tak najdeme obrovsky zajímavé věci. Neměli bychom toto nechat na zemích jako takových, to se vztahuje k vnitřnímu trhu, Evropa jako celek se musí tímto problémem zabývat, jinak se nám ho nepodaří vyřešit. A závěrem bych chtěla říct ještě jednu věc. E, americká šetření na to je třeba být velice opatrný. Musíme být opatrní na, eh, ohledně případné obchodní války, kterou si opravdu nepošejeme. Hodně často jsme hovořili o etice v průmyslu. Jak to vlastně vypadá s tímto témem? Zmizelo to někde? Paní Kaber, prosím. Ja, ein herzliches Dankeschön. Uh, glaub, die Be eh, Mnohokrát děkuji nejlepší legislativa na evropské úrovni eh, má zabraňovat kriminalitě, ale ono to nejde jenom o e, legislativu, jak se to eh, dá potom v praxi provádět. Myslím si, že tady musí jednat komise a musíme také zajistit, aby zkoušky se prováděly závazným způsobem žádné sebemonitorování. Čili komise musí jednat, ale jednat musí i evropští zákonodárci. Když se podíváme na současnou diskusi eh, ohledně Volkswagenu, musíme to pojmout z širšího hlediska. Eh, z hlediska celého automobilového odvětví, ale i jiných odvětví. Mnozí zde hovořili o nutnosti monitorování Eh, myslím si, že nepotřebujeme self-monitoring. Někteří nám říkají z odvětví, že si na to dohlédnou sami, ale ne, ono je důležité, aby to bylo předepsané, aby to bylo mandatorní. A musíme samozřejmě, možná, že bychom se měli e, zeptat i e, expertů z USA, jak takový monitoring provádět. Nedařilo se nám tady v tomto směru tak, e, jak bychom si přáli vzhledem k tomu, co došlo. Neměli bychom věci zametat pod koberec a zaměřit se i na to, co se děje v členských státech a jak tam se provádějí zkoušky. Možná, že členské státy někdy nemají eh, finanční prostředky, aby pořádně eh, aby zajišťovali vlastními experty dohled nad zkouškami, proto pak ten dohled si vlastně zařizuje odvětví samo, ale tím vlastně zrazujeme samotné spotřebitele, samotné občany. Myslím si, že je to ale i zrada na, stov, na stovkách tisíc zaměstnanců Volkswagenu na celém světě, protože i ti sice za tento skandál nemůžou, ale částečně eh, to zaplatí. A musíme mít nějaký systém, nějaký mechanismus sankcí v Evropské unii tak, abychom netrestali tam, kde bychom neměli, ale aby to bylo účinné. Někdo to zkrátka zaplatit bude muset. A Samozřejmě, že musíme také myslet na to, aby nedocházelo ke zbytečnému propouštění a ztrátě pracovních míst. Děkuji a nyní v neposlední řadě na ukončení naší diskuse má slovo pan Belet. Děkuji, pane předsedo. Bude to velmi stručné, protože samozřejmě většina toho, co se dalo říci, už tady řečena byla a budu dále pokračovat nizozemským. Mhm. Jako řada kolegů jsem byla eh, zděšená, protože jsme si mysleli, že jsme lepší než Spojené státy v oblasti emisních norem, v oblasti životního prostředí. Američané přísněji, zdá se, kontrolují než my. Zejména co se týče dusíku a jemných částic, jemných prachových částic, což jsou takzvaní těžší zabijáci mnoha evropských občanů. Proto potřebujeme přísný, přísnou kontrolu. Já jsem si myslel, že jsme průkopníky, co se týče kontroly emisí a nezdá se, že by tomu tak bylo. V důsledku toho je třeba nyní eh, přestat eh, ukazovat eh, prstem na osoby, které za to odpovídají. Je třeba změnit postupy, ty postupy nejsou nezávislé, podniky si mohou vybrat, kde budou kontroly probíhat a je třeba ukončit tuto praxi. A zástupkyně komise uvedla, že dnes proběhne setkání s Type Approval Authority a je třeba revidovat eh, postupy homologace. Mám ještě dva dotazy na komisi. My jsme dnes schválili zprávu DES, ale kdy budou eh, zavedeny postupy testování podle reálných podmínek řízení 2017 nebo 2018? Uvítali bychom upřesnění komise, pokud je o harmonogram. A jako druhou otázku bych se chtěl zeptat, na rozdíl mezi výsledky testů a výsledky v reál, za reálného řízení. Ten rozdíl je 40%. Co se s tím stane? Velmi zajímavá rozprava. Více než 25 žádostí o slovo z řad poslanců a poslankyní Evropského parlamentu. To je velmi významný signál, že jednáme o důležité otázce. A než uzavřeme tuto rozpravu, chci položit také otázku komisi. Zeptám se, zda komise se domnívá, že je nezbytné mít evropský orgán, který bude schopen kontrolovat dodržování emisí, protože máme 28 členských států, máme různé možnosti eh, uplatňování legislativy, ale někdo to musí kontrolovat. A nyní požádám komise, aby zareagovala na velmi dlouhý seznam otázek. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Doufám, že budu mít více než tři minuty, abych na tom odpověděla. Děkuji mnohokrát za vaše komentáře, poznámky. Je to velmi pro nás důležité a na vše odpovíme. Jak už jste řekl sám, je to prvotní výměna názorů a na některé otázky přinesl jenom původní prvotní komentář, ale protože pracujeme ve vší transparentnosti, tak jsme skutečně připraveni vás informovat o postupu naší práce, jakmile budeme mít něco nového. Takže pokud eh, nezodpovíme na vaše dotazy dnes, tak tak učiníme při dalších jednáních. Začnu podle pořadí. Pokusím se zodpovědět podobná témata pohromadě. Základní otázka, která byla položena řadou z vás, zdá jsme si jisti, že je to pouze problém Volkswagenu, zda je to pouze problém ve Spojených státech. Jak jsem řekla v úvodu, to je hlavní věc, kterou, která musí být vyšetřena. My jsme navázali veškeré kontakty, abychom pochopili rozsah toho problému. Jak zjistíme, zda je to pouze Volkswagen a zda je to pouze záležitost Spojených států. Na to jsou dva postupy. Tedy orgány homologační ověří schodu vozů a výrobce musí zveřejnit informace a není jiná cesta, takže budeme čekat na e, zpětnou vazbu od homologačních orgánů a zjistíme, kdy tyto věci bylo zveřejněno. E, e, řada otázek se týkala systému Evropské unie a amerického systému informace o tom, že americký systém je, je efektivnější, lépe koncipován a že, že je tedy uplatňován také efektivněji. Za prvé musíme být velmi opatrní, než eh, dospějeme k předčasným závěrům, pokud jde o efektivitu amerického systému a co se týče efektivity uh, systému Evropské unie. Proč? Protože oba systémy jsou naprosto odlišné a nesrovnatelné. A důvod, proč dochází ke kontrolám nezávislými agenturami ve Spojených státech, je, protože na začátku vlastně eh, homologuje vůz výrobce a není eh, žádný veřejný orgán, který povoluje uvedení na trh, což je opak systému v EU. Dochází, tady právě homologační orgán musí potvrdit, že výrobek musí, může být uveden na trh. Takže to pořadí je obrácené. A evidentně existují i kontroly, které eh, probíhají v celém eh, životním cyklu vozidla. A je velmi obtížné mm, předběžně odmítnout efektivitu pravidel EU, systému, který je decentralizovaný a kde členské státy přibírají odpovědnost a říci, že to, co se děje v, eh, v USA, je lepší. Je to velmi relativní. A než dospějeme k závěrům z tohoto případu, musíme být velmi opatrní a bude to trvat určitou dobu. My budeme zkoumat efektivitu systému a proto svoláme setkání s, s homologačními orgány členských států a zjistíme, co se děje v terénu a zda další opatření jsou třeba. A ještě jednou bych vyzvala k obezřetnosti. Eh, homologační systém, že homologační systém je eh, postaven na podvodu. Já myslím, že to není správné. Další věc, to bylo také uvedeno, prosím mějte na paměti, že testování v, eh, v USA jsou také laboratorní, přesně jako v EU. V tom rozdíl není, v tom smyslu se přesouváme k testům v reálných podmínkách a chceme uplatňovat co nejmodernější testovací postupy. Pokud jde o testy, na kterých pracujeme, zda budeme testovat vozidla a zda budeme dělat to, co chtějí výrobci. Ano, komise má svá zařízení, kde je možné vozidla testovat. My pracujeme ruku v ruce se společným výzkumným střediskem a vozidla byla testována a byl podniknut hloubkový výzkum. A to je přesně to, co funguje podle toho balíčku o reálném řízení. To je balíček, který se opírá o nezávislé testování a to nás dovedlo k závěru, že musíme mít eh, pravidla, která navrhneme. Pokud je o samotný balíček, eh, eh, faktory schody a nakolik můžeme být přísní, tu debatu jsme vedli 3. září s výborem, když jsme se vyjadřovali ke konkrétním otázkám souvisejících eh, s testováním v reálných podmínkách. My se držíme programu a obsahu pravidel, jak jsme to vysvětlili na začátku měsíce. Samozřejmě eh, jsme neústupní, pokud jde o faktor schody a bereme v úvahu nesrovnalosti, které vycházejí z testování v reálných podmínkách. A to vůbec neznamená eh, manipulace s limity, ty jsou stanoveny podle evropského práva. Nicméně musíme se také podívat na to, co nastává v průběhu testování a to je ta marže, kterou si ponecháváme. Ale faktor schody, to je náš cíl. Nyní bezprostředně vstupujeme do debat o druhém balíčku a to, co jsem uvedla minule, stále platí. Chceme, aby druhý balíček byl schválen do konce tohoto roku. A taky víte, že testovací metody byly schváleny a dohodnuty členskými státy v květnu. Takže metody testování, to příslušné nařízení by mělo být dokončeno na, na začátku ledna a potom přijde třetí a čtvrtý balíček v průběhu příštího roku a ten se týká specifických oblastí. Takže se nic nemění, pokud je o náš program a přísnosti pravidel, která chceme uplatňovat. Ano, homologace schvalování eh, jednotlivých typů. To je věc, které jsem se vyjádřila. Možná odbočka eh, u tohoto eh, specifického případu a zařízení, která umožní obcházet normy. Tedy je to první případ odhalení takovéhoto zařízení a je možné, že výrobci využívají metody, které nejsou povolené, ale je to prostě věc, která se vyskytne. Musíme mít přísné normy a přísné systémy vynucování těchto norm. A pokud se to neděje, tak my začneme vyšetřovat. A nemůžeme popřít, že eh, tato podvodná zařízení eh, jsou, byla používána. My poprvé čelíme situaci, kdy se tak dělo v takém rozsahu a je na členských státech, aby tato pravidla vynucovala, pravidla, která existují, takže tady není žádná dvojznačnost. Tato manipulace je naprosto nezákonná a co můžeme dělat, pokud jde o vynucování, pokud jde o širší, širší systém homologace. Pokud vozidlo neprojde testem, nedostane tedy homologační osvědčení. A pokud eh, vozidlo projde testováním, existují různé způsoby eh, a potom může dojít i k tomu, že to homologační osvědčení je odňato. Za druhé členský stát může uložit eh, sankce. Vy jste se ptali na rozsah sankcí a zda jsou odstrašující. Tady se pouštíme do debaty, která je nad rámec působnosti komise, to je v rozhodnutí členských států a je na členských státech, aby uvedli, od jaké úrovně se uplatňují sankce. Ta reakce by měla být důrazná, ale také navazuje, že ta reakce musí být společná. To znamená, že my jsme skutečně rozhodnuti se zabývat reakcí, ale chceme pracovat společně s Evropským parlamentem a s radou a je to určitě otázka, kterou se budeme zabývat a předpokládám, že to bude také předurčovat naši budoucí práci, tedy sankce, využití eh, eh, těchto zařízení umožňujících podvody, to je záležitost trestního práva. Existuje i určitý rámec na úrovni členských států. Otázkou je, co mohou dělat členské státy navíc, kromě toho, co již udělali aby ta pravidla byla náročnější, anebo aby ta pravidla byla vynucována. Závěrem u této části pokusíme se projednat tuto otázku v, v kontextu jednání homologačních orgánů v členských státech. A samozřejmě to je věc, kde vidíme, že je potřeba jednat dále a uvidíme, jak daleko se dostaneme při řešení této otázky. Dohled nad trhem, myslím, že tato věc byla nepřímo eh, zmíněna. Chtěl bych vysvětlit, že vzhledem k tomu, že jsme si byli vědomi slabin u mechanismu dohledu nad trhem, tak jsme předložili bezprostředně v rámcové směrnici o homologaci eh, přísnější pravidla eh, stahování vozidel a pokud to je třeba, tak se budeme zabývat dalšími opatřeními, která jsou třeba. Víme, že dohled na trhem není dokonalý. My jsme se tím začali zabývat, ale pokud bude třeba, tak eh, určitě zjistíme, zda je cokoliv dalšího potřeba, abychom to vzali v úvahu. Eh, eh, co udělal homologační německý orgán, a co dělají další homologační eh, ústavy. Budeme jednat s KBA, budeme také sledovat eh, vnitrostátní vyšetřování, které bylo zájeno v členských státech a pokusíme se tuto věc řešit. Zda je potřeba jednotného úřadu, tak jak je to koncipováno ve Spojených státech. Já myslím, že na to není správná chvíle je potřeba o tom uvažovat a komise před určitou dobou zvažovala tuto možnost, ale ještě jednou se musíme zabývat merita jednotlivých systémů. To, co vyhovuje na jednom trhu, nemusí vyhovovat na druhém. A pokud chceme provést takovouto revoluční změnu, tak je třeba to učinit odpovědně při vědomí, jaké budou důsledky. Otázka spolehlivosti eh, testů v reálných podmínkách. Chci říci, že ty testy, které navrhneme, a testovací metody, protože se jedná i o testovacích metodách, to jsou testy, které odrážejí nejvyspělejší stav výzkumu. Pokud se změní technologie, musíme měnit pravidla, ale v současnosti si nesmíme myslet, že dokonalá legislativa a nejaktuálnější technologie vyřeší každý problém. Budeme minimalizovat a eliminovat eh, nesrovnalosti, na tom se s vámi shodneme. A zejména ty, které jsou takto bezprecedentní co do rozsahu. Ale opravdu ty testy, které nyní projednáváme, jsou ty nejmodernější, které existují. Eh, přísnější limity ve Spojených státech než v Evropské unii. Nenutně. A eh, také možná u CO2, já jsem, já jsem hovořil pouze o NOx. Ten problém v té míře, o které víme dnes, se týká NOx. A já jsem neřekla, že se netýká CO2, anebo že to je téma, o kterém, o kterém bychom neměli mluvit. To vychází to z našeho původního vnímání toho problému a příslušné limity v, ve Spojených státech a EU jsou odlišné. Je to 15 mg na míli ve Spojených státech, 8 mg na kilometr, ale ty testy jsou také laboratorní, takže hovoříme o velmi podobných parametrech. Omlouvám se, zda jsem na vše neodpověděla a budu připravena doplnit odpovědi, ale snad se mi to povedlo. Pan Grote má ještě jeden mimořádný požadavek. Děkuji. A můžete mi na to odpovědět jednoduše ano či ne. Až do posud. Komise eh, tedy říká, že taková eh, to, takovéto softwarové systémy byly v Evropské unii zavedeny a e, ten rozpor či vzdálenost e, mezi e, situacemi při testovacích provozech a v reálu je něčím, co víte. A výrobci automobilů byli v klidu. Evropská komise nic nic nepodnikla. E, a to je něco, o čem jste věděli. Tak jak je to? Děkuji za tento dotaz. Nejprve musím říct, že tady jsou určité pravomoce, které e, komise má a teď e, jde o dvě. To znamená přijít s určitým regulačním rámcem a za druhé prosazovat právo, dbát na to, aby státy, eh, člensk, eh, státy implementovaly a prosazovaly eh, právo. Tam potom přijaté zákonné normy. Tam potom tedy komise může konat dál řečník hovoří bez mikrofonu. Evropská komise. Já si nemyslím, že odpověď by mohla být ano či ne. Ta odpověď je totiž na mnohem komplexnější otázku. Já se pokouším o to vám odpovědět. Promiňte, řeč, poslanec přerušuje zástupkyni komise. Až do posud Eh, tady prostě byly informace, podle kterých v Evropské unii výrobci zaváděli eh, takovéto softwarové zařízení, jako je ve Spojených státech, ano či ne? Vy jste se ptal na dvě věci a já se eh, k tomu eh, dostanu. Vy jste se také ptal eh, na to zkušební provozy, na to testování, tak tím jsem začala. Ano, máme své povinnosti ohledně regulačního rámce a tam jsem, myslím, odpověděla. A teď k těm zařízením. To teď musíme projednat, to teď musíme proskoumat a bude provedeno šetření. Zatím nemám jasnou odpověď až budeme mít informace buď od národních orgánů, či ze svých vlastních zdrojů, tak se k vám s tím vrátím, ale v tuto chvíli vám jednoznačnou odpověď dát nemohu. Thank you very much for these, uh... Předseda, děkuji za uh, tuto užitečnou a významnou rozpravu. Děkuji komisi za to, že přijala naše pozvání poměrně na, uh, rychlo a tím uzavírám toto jednání výboru.